Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Je mi líto, že jsem se trochu opozdila. Neuvědomila jsem si, že budu muset předsedat tomuto zasedání. Já jsem se původně domnívala, že budu předsedat až při slyšení, ale prosím, začneme s hlasováním. Nedostavilo se příliš mnoho poslanců, asi by stačilo, kdybychom počítali hlasy, ale e, závěrečné e, hlasování musí být jmenovité, proto prosím, abyste všichni použili hlasovací kartu. Mají prosím všichni sebou své hlasovací karty? Jsou ještě na cestě, dobře. Řekla bych to takto. Já jsem hlasovala proti jmenovitému hlasování na výboru, ale většina našich kolegů se vyslovila pro jmenovité hlasování. Je tedy třeba, abychom strašně rychle našli někoho, kdo ty hlasovací karty obstará a uvidíme. My ale začneme. Začneme vlastními zdroji. Je to zpráva o systému vlastních zdrojů Evropské unie. Jean-Luc Den, doufejme, že se mu mezi tím eh, vede mnohem lépe, to nevím. A potom eh, spolu s pravodajkou je Anne Jensen pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Ne, ten odpadá. Nebo neodpadá? Ano, odpadá. Dobře. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. O desítce musíme hlasovat. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A dostáváme se již k závěrečnému hlasování, které musíme provést jmenovitě. Ty jsi chtěl něco říct si? Ne jenom to, že máme eh, ústní pozměňovací návrh. Ano, ten, ten ještě přijde, já se omlouvám, já o něm vím. Mám tedy prozbu. My si to poznamenáme u těch, kteří sebou nemají kartu. Jak by tedy bývali hlasovali, kdyby kartu sebou měli? Dobře, hlasování je u konce. 16 hlasů pro, jeden proti, jeden se zdržel. Joran Fern je pro, Jan Mulder také pro a Helga je proti. Takže to máme 18. A teď se dostáváme k odstavci 4 byl předložen ústní pozměňovací návrh, ale ten musí být proto, protože e, má zítra zasedat pracovní skupina. A pokud bude tedy zítra zasedat, a my o tom budeme rozhodovat na plenárním zasedání, potom eh, nemusíme schvalovat některá slova, proto tento ústní pozměňovací návrh. Ale pokud by zítra nejednala pracovní skupina, potom odstavec 4 bude platit bez ústního pozměňovacího návrhu. To je tedy a priori rozhodnutí. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržuje hlasování? Dobře. Musíme to zopakovat? Eh, tak to musíme ještě jednou to závěrečné hlas, to, to jmenovité hlasování, prosím. Všichni hlasovali? Dobře, hlasování je u konce. 19 hlasů, Jan je pro, Joren je také pro, Helga je dobře, to je všechno jasné. Dobře, tak jsme hlasovali o vlastních zdrojích a můžeme přistoupit k dalšímu hlasování prováděcí opatření. pro systému vlastních zdrojů. Je to osvědčený tým eh, zpravodajů Jean-Luc Dan a Anne Jensen. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ano, a teď se opět dostáváme ke stejnému ústnímu pozměňovacímu návrhu eh, pro, eh, jako do zálohy, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl přijat. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? a kompromis byl přijat. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Vidím, že Jan má také svou hlasovací kartu a teď budeme muset eh, připočítávat jenom hlas Jorena. Prosím, závěrečné hlasování. Je to jmenovité hlasování Salvadore. Já vím. Všichni hlasovali? Ano, on je pro, to jsem si opravdu jistá, takže 17 hlasů pro, 2 proti, jeden se zdržel, 18 pro, 19 pro. Dobře. Děkuji. Budeme muset hlasovat ještě jednou. návrh doporučení. Musíme hlasovat ještě jednou. Dobře. Všichni hlasovali? Dobře. A hlasování je u konce. 18 pro, 19 hlasů pro, a potom po jednom. Děkuji. A dostáváme se k další zprávě. Dnes systém vlastních zdrojů, ano, to máme dvakrát prováděcí opatření ale jsou to stejní zpravodajové. Tady jde o tradiční zdroje a zdroje na základě GNI. Je to jenom jedno hlasování, kdo je pro. Omlouvám se, musíme mít elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Bohužel musíme takto postupovat. Dvacet hlasů pro, jeden proti, ten se zdržel a teď jde o fond přizpůsobení se eh, globalizaci. Je to posatána ze Španělska. Frederik Darton tady není. Wer ist dafür? Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A teď musíme hlasovat o celé zprávě. Prosím opět o jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. 21, ano, je to 21. 21 hlasů pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel. Tak to je výsledek hlasování a teď další zpráva Frederika Dardena fond eh, pro přizpůsobení se globalizaci a nyní se to týká VDC technologií z Itálie. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Dostáváme se opět k závěrečnému hlasování. Je to jmenovité závěrečné hlasování. 23 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel hlasování. Dobře, Teď se dostáváme. To bude už jenom jedno hlasování. Je tu požadavek na vysvětlení, Inge, prosím. Ano, děkuji. Minulý týden jsme uspořádali neformální eh, dva, eh, trojstranná jednání. Pod vedením Tyhauk jsme se setkali s vedením rady a Koreper eh, přijal eh, všechno, na čem jsme se dohodli a také jsme říkali, že u víceletého finančního rámce je to naše poslední nabídka. Eh, dnes budeme hlasovat o obou kompromisních eh, textech a potom na druhé plenáce v Dubnu se to bude proja- projednávat. Teď jde o technické modifikace. Já bych chtěla všem poděkovat za velice dobrou spolupráci a také děkuji Jutě za suverénní vedení všech setkání s radou. Co se týče víceletého finančního rámce a eh, jeho eh, revize, tak v textu respektujeme návrh komise. Podařilo se nám dojednat eh, ještě doplňující flexibilitu a to zejména u smluv o závazcích na příští rozpočtový rok, co se týče rezerv a e, nástrojů financování v rámci strukturálních fondů a také se nám podařilo pro nástroj pro propojení Evropy dosáhnout více flexibility, ale tady jsme narazili na e, nečekaný odpor, kompromis eh, umožňuje převod prostředků jenom na eh, eh, ta do roku 2016. Pokládali jsme u této revize za velice důležité, abychom zachovali určitý automatismus prostředky byly pro transferové státy značně sníženy, takže ty převody nebudou možné. Je to hop nebo trop, Pojď a nebo pokládali jsme opravdu za důležité, abychom dosáhli eh, kvazi automatičnosti, protože jsme chtěli, aby byla zajištěna právní jistota u projektů eh, takového rozsahu a toho se nám podařilo dosáhnout, takže eh, můžeme s tím velice dobře žít v období 2014 a 16. Je to v zájmu transparentnosti našeho rozpočtu, abychom měli tedy ty splacené obecné závazky. RALS, my jsme se snažili zohlednit specifiku nástroje pro propojení Evropy a proto věřím, že to bude postačovat do roku 2016 a myslím, že jsme nalezli docela dobré řešení, o kterém se bude dnes hlasovat. A co se týče financování politických stran. Mohu dál pokračovat. To jsme chtěli dosáhnout eh, co největší koherentnosti s, s eh, právou NAKO a i s eh, rozpočtem samotným. Chtěli jsme, aby tato opatření byla omezena na nutné minimum a zavedli jsme ještě další opatření na podporu transparentnosti zprávy těchto prostředků při financování politických stran. Chceme Eh, zabránit eh, střetu zájmu eh, při vypisování zakázek a také o zavedení rotačního systému externích auditorů. To jsme doplnili ještě navíc. V obou případech jsme nalezli dobré řešení, proto prosím, abyste to potvrdili. Děkuji. Ano, děkuji, protože formálně jsem vedla toto jednání, tak vím, že jsme s radou opravdu eh, bojovali o to, aby se původní legislativa eh, prosadila. Eh, nebylo to tak snadné, ale díky dobré práci se nám to podařilo. A teď budeme hlasovat. Bude to hned elektronické hlasování. První hlasování, prosím. Týká se nástroje e, pro propojení Evropy. Ne, říká paní předsedající, bude to v jiném pořadí politi- financování politických stran. 25 hlasů pro, Nikdo není proti, dobře. A, e, nástroj pro propojení Evropy. Je další hlasování. Všichni hlasovali. Tři chybí, teď už chybí jenom jeden hlas. Eh, vši, co tam mají tedy kartu? Všichni hlasovali? Dobře. 23, 24 hlasů se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Víc než jednomyslnost není možné. Musíme hlasovat ještě o dvou převodech, ale oba obě žádosti o, o převod odpovídají nástroji o k přizpůsobení fondu k přizpůsobení se globalizaci, jak jsme o tom hlasovali. Souhlasíte tedy s tím, abychom eh, schválili tento převod? Dobře, tak eh, zvedněte prosím ruku. Musíme? Hlasovat nemusíme. Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, oba převody jsme také odhlasovali. A také ostatní oddíly, žádost o převod ostatní oddíly, Monika. Máme tu dvě žádosti o převody. Jedna se týká účetního dvora, který žádá o převod prostředků z kapitoly 21 do kapitoly 27 a do kapitoly 14. Týká se to dodatečných e, znalců v oblasti e, financí revizí a o doplňu, dodatečné praktikanty a potom druhý transfer se týká Evropské služby pro větší, e, vnější e, činnost na místo AST1 a AST5 pozic by to mělo být 5 SC1 a 5 SC2 e, o tato místa a týká se to možnosti získat 40 tisíc eur ročně, protože eh, ty pozice 5SC1 a 5SC2 jsou eh, odměňovány nižší částkou. Můžeme hlasovat společně. Eh, kdo souhlasí tedy s doporučeními paní zpravodajky, zvedněte prosím ruku. Děkuji. Kdo je proti těmto převodům? Nikdo, kdo se zdržel hlasování, také nikdo. Eh, tak jsme to i jedno vlastně odsouhlasili, odhlasovali, děkuji. A hlasování jsou za námi. Máme tu ještě jeden bod na pořadu jednání, eh, než začne slyšení, a eh, to je politika v oblasti budov. Moniko, prosím. Paní předsedající, jde o téma modernizace a renovace budov. Týká se to Evropského účetního dvora a je to velice potěšující. Je to e, e, stavební projekt budovy K3. 79 milionů bylo plánováno, pouze 71,68 setin milionů bylo vynaloženo. Podařilo se dosáhnout úspor, protože byly z části použity jiné materiály. A e, byl zaveden eh, přísný controlling, takže nevznikly další náklady a podařilo se eh, také eh, přeskoumat úspory u materiálu, časový harmonogram umožnil tyto úspory poté, co budova K2 zahrnuje část pracovníků, týká se to předpisů státu Lucembursko, ale tato budova musí být modernizována a má být znovu pronajata na 15 let. E, v důsledku toho budou e, nutná třetí u sprinklerů, hasicích přístrojů a podobně. Je třeba provést určitá technická opatření a sanace e, hasicích systémů. Těchto 7 milionů by mělo být Eh, vynaloženo na renovaci budovy K2, abychom eh, zajistili protipožární ochranu v této budově, která odpovídá eh, současnému technickému stavu. Chtěl by se z řad kolegů k tomu někdo vyjádřit? Žádné stanovisko? Můžeme tedy vycházet z toho, že tak, jak to Monika přednesla, že můžeme nechat instalovat budovu K2, aby tam nehrozilo žádné nebezpečí požáru, tedy jak to navrhla stavitelka Monika. Milé kolegyně, milí kolegové, dospěli jsme ke konci eh, našeho jednání rozpočtového výboru. Uděláme si krátkou přestávku do desáté hodiny a počkáme na kolegy, kteří se k nám připojí z výboru pro zaměstnanost a potom eh, zahájíme slyšení na téma iniciativa pro eh, zaměstnanost mládeže. liebe Kolleginnen, Milé kolegyně, milí kolegové, milí hosté, srdečně vítejte na našem eh, slyšení o provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, kterou se zabýváme už opravdu hodně dlouho. Doufáme, že eh, díky novým a lepším poznatkům se potom rozejdeme po tomto slyšení. Já vás všechny velice vítám. Naše zpravodajka Sidonia Jecievská dala podnět k uspořádání tohoto slyšení. Jsme rádi, že se prosadila, že se toto téma objevilo na pořadu jednání a mimo našeho výboru je za to odpovědný zejména výbor pro zaměstnanost, proto srdečně mezi námi vítám členy výboru pro zaměstnanost Elizabeth Morea Šatě eh, bude spolu eh, se mnou za výbor pro zaměstnanost eh, všechny všechny přivítal povede také první panel a také vítám zpravodaje za výbor pro zaměstnanost, který eh, se zabývá iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže. Je to Frederick Darden a vítám všechny, kteří eh, vystoupí v rámci jednotlivých panelů. Eh, v rámci panelu číslo jedna je to pan eh, Michel Servos, generální ředitel za Evropskou komisi, potom pan Ricardo Ibarra Roca, předseda Španělské rady pro mládež. Dále paní Elix Messen, vedoucí oddělení, vedoucí výboru pro politiku Evropského mládežnického fóra. A v rámci druhého panelu vystoupí pan Jacek Mecina. Doufám, že správně vyslovuji jeho jméno státní tajemník Polského eh, ministerstva práce a sociálních věcí. Také se už dostavil. A dále paní eh, Marie Christine van Bockenstahl. vedoucí zprávy služeb zaměstnanosti v provincii Valonska. Ta se dostaví trochu později, ale eh, očekáváme její vystoupení až ve druhém panelu. A potom také paní Tatiana Esposito, ataše pro sociální věci, která zde působí na italském velvyslanectví. Chtěla bych vás všechny společně ještě jednou srdečně přivítat. A než eh, přikročíme k věci samé, chtěla bych eh, srdečně přivítat hosty, kteří se aktivně do diskuze sice nezapojí, ale mají jistě velký zájem na výsledku tohoto slyšení. Jsou to eh, hosté z Ostravské univerzity, jsou hosty poslance Eh, Vojticha Mináře, mého kolegy. Srdečně vítejte u nás v našem výboru při eh, slyšení eh, o provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých a já jsem ráda, že tu máme dostatek mladých, kteří se budou zabývat tímto tématem, že nebudeme o tom diskutovat jenom v našich starých řadách. Těší nás, že jste se dostavili. Tato iniciativa je eh, součástí eh, Evropského sociálního fondu. Dlouho jsme eh, usilovali o to, aby tato iniciativa nebyla jenom součástí zákonodárství, ale aby byla vybavena také dostatkem finančních prostředků. A, za to bude odpovědná synoda Sidonia Synodia je tedy expertkou pro tuto iniciativu. A co se týče financování této iniciativy, a my víme, co musíme učinit a já bych hned úvodem chtěla říci, e, není možné, abychom eh, usilovali o aktivity jenom na evropské úrovni. Musí se do toho aktivně zapojit i jednotlivé členské státy. A v loňském roce jsme také již poskytli prostředky k dispozici a uvidíme, jak jednotlivé členské státy pokročily a jaké mají plány na další léta, kdy většina prostředků bude převedena z evropského eh, rozpočtu právě pro provádění této iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých v členských státech. A teď předám slovo své spolupředsedající Elizabeth Morenčatě. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych vám ráda řekla, že tato iniciativa mě velice potěšila, protože jsme zde dali dohromady výbor pro rozpočet, výbor pro sociální záležitosti a zaměstnanost a ruku v ruce určitě tato iniciativa dopadne úspěšně. Chtěla bych dále potrhnout další bod. Iniciativa pro podporu zaměstnanosti mladých lidí je záležitost, která potrhuje, jak dnes těžko se mladí lidé v Evropě dostávají k prvnímu zaměstnání a existují velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Jak se dobře řekla paní předsedkyně, potřebujeme mimo naše evropské politiky mít také plány a projekty, které budou se uplatňovat v terénu, abychom opravdu efektivně tyto evropské politiky uváděli do chodu nejenom na vnitrostátních úrovních, ale také i na lokálních úrovních a díky tomuto slyšení budeme se snažit to klubičko rozmotat. Chtěla bych dále potrhnout další velmi důležitou věc. Dávejme pozor na to, aby iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla opravdu tou špičkou ledobor, který je dobře vidět a který zahrnuje celistvě tuto problematiku zaměstnanosti mladých lidí, protože v terénu vidím, že vše je roztříštěné a myslím si, že dnešní přednášející nám umožní, abychom lépe pochopili problém a chtěli bychom, aby Evropský parlament zrychlil celý postup a přístup mladých lidí na pracovní trh v rámci programu 2014-2015, ale v terénu jasně vidím, že veškerá politika zaměstnanosti mladých eh, je redukována pouze na mládež, ale myslím si, že je třeba to vzít z globálního pohledu a děkuji vám, že budete pozorně sledovat celý tento problém, abychom si vyjasnili projekty a zjistili, jaké jsou projekty, které je možno provádět v terénu. A další čtvrtý bod, který chci potrhnout, je, že tento problém je velice naléhavý. Evropský parlament opravdu stál o to a děkuji také i zástupcům Evropské komise, která nás podpo- podpořila. Pokud jde o front loading, abychom byli efektivnější a je třeba, aby tato naléhavost, to jest mít efektivní projekty v terénu, které považuji za naléhavé, řešit. Dobře, abychom eh, se snažili vyřešit nezaměstnanost mladých lidí a nejedná se pouze o mládež mezi 15 či 25 roky, ale je to až eh, i věková kategorie mladých mezi 25 a 30, kteří musí čelit eh, nezaměstnanosti a proto se jedná o velmi důležitý problém a projekty a jsem ráda, že toto slyšení se uskuteční, uskutečňuje a dostaneme další nápady pro realizaci projektů, efektivních projektů v terénu. Děkuji, paní předsedající. Já vám velice děkuji a nyní naše zpravodajka Sidonie Jedřijevská. Prosím, máte slovo. Děkuji eh, oběma spolupředsedajícím za to, že zdůraznili dvě důležité věci. Za prvé, proč otázka nezaměstnanosti mladých lidí je tak naléhavá, tak dramatická a proč potřebujeme nějakou politickou reakci? Je jasné, že se skutečně zde skrývá eh, lidské i ekonomické drama pro nezaměstnané mladé lidi. Také jste už vysvětlili eh, tu vazbu mezi rozpočtovými otázkami, které tady v tomto parlamentu řešíme, a mezi podporou zaměstnanosti. Proto bych ve své krátké prezentaci či krátkém prohlášení chtěla zdůraznit samotný důvod toho, proč jsme se dnes sešli. Protože myslím, že to dnešní eh, slyšení skutečně zůstává jakoby při zemi taková byla i moje původní myšlenka. Já děkuji kolegům z výboru pro rostanost za podporu. Chtěla jsem, abychom se tady sešli, společně diskutovali o iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí a abychom zkoumali, co se zatím v souvislosti s touto iniciativou podniklo. Ta iniciativa vznikla v loňském roce v rámci víceletého e, finančního programu a souvisejících jednání. Já to považuji za úspěch Evropského parlamentu, že se nám podařilo vyjednat a získat závazek členských států a zapojení Evropské komise k tomu, aby se uvolnilo dalších 6 miliard eur, které právě jsou určeny na boj s nezaměstnaností mladých lidí. Z toho musíme mít radost. A teď samozřejmě ale také musíme sledovat, jak se ty peníze vynaložily, jaká je současná situace, jaké jsou současné poznatky. Protože už jsme téměř tedy v polovině roku 2014 a členské státy Eh, už eh, měli tedy eh, navrhovat první prováděcí opatření na podzim loňského roku a myslím, že se tady nacházíme v okamžiku, kdy už můžeme vyhodnotit, co se realizovalo, můžeme případně pozměnit nějaké ty původní představy o této iniciativě. Domnívám se tedy, že toto slyšení je velmi dobře načasované, protože se skutečně už blížíme k polovině uh, této iniciativy. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se zaměřuje na mládež, na miliony mladých lidí, kteří mají problémy s tím, aby se dostali na trh práce a aby zůstali na trhu práce, aby se na něm udrželi. Já jsem vděčná i e, parlamentní knihovně, která nám připravila takovou mapku. Máte to ve svých podkladech, e, kde vidíte evropské regiony, které jsou způsobilé pro podporu z této iniciativy. A je to skutečně velice působivá mapka, protože tam je velice mnoho regionů v EU. Týká se to mnoha mladých lidí a těch e, regionů, kde je nezaměstnanost mladých vyšších než 25% je opravdu velice mnoho. A ukazuje to, jak široký a jak celoevropský ten problém je. Během příprav tohoto slyšení jsem si říkala, že bychom tady mohli schromáždit různé příspěvky. Příspěvky z Evropské komise, příspěvky ze strany vlád, protože tu iniciativu provádějí členské státy, ale také třeba informaci eh, právě od organizací mládeže, aby nás seznámili se svým pohledem a také určitě by bylo dobré seznámit se eh, na, s názorem zprávy služeb zaměstnanosti, která také má podíl na provádění této iniciativy. Já doufám, že na tomto zasedání se dozvíme více o tom, jak se ta iniciativa provádí, jaké jsou dosavadní úspěchy, jaké jsou eh, problémy a jak tyto problémy překonat. Mám poměrně eh, dlouhý seznam otázek pro Evropskou komisi. Jsou to věci, které mi vždycky ležely na srdci. Například, jak třeba takzvaná záruka pro mladé, a některé prvky této iniciativy, které mají původ v severských zemích, jak to bude prováděno na jihu Evropy, kde ten problém nezaměstnanosti mladých lidí je nejcitelnější. A to je jedna z otázek, příklad z otázek, kterými bychom se měli dnes zabývat. Měli bychom se snažit o zlepšení současné situace. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, myslím, musí být vnímána v širším kontextu všech kroků Evropské unie, které Unie podniká v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Máme tady také Evropský sociální fond a některé členské státy ten Evropský sociální fond kombinují s touto iniciativou, ale pak tady jsou vlastně i další fondy, které mohou být v tomto využitelné. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí eh, je prováděna především z národních fondů, národními opatřeními a měli, mělo by to být tedy eh, vlastně eh, snaha, která se vzájemně doplňuje s tou evropskou snahou. Eh, tím tedy zatím skončím. Těším se na kvalitní diskusi, protože určitě teď je okamžik, kdy ještě můžeme třeba něco napravit, pozměnit, podívat se na tu iniciativu kriticky a zjistit, jak se provádí. Děkuji. Ano, děkuji vám a doufám, že se nám podaří zítra ukončit jednání na základě dobrých výsledků, které povedou ke zlepšení situace při provádění. A teď prosím spolu s pravodaje výboru pro zaměstnanost Frederika Dardena o slovo. Merci. Merci. Euh, Děkuji, paní předsedající. Také v úvodu chci říci, že jsem rád, že se toto slyšení koná, protože já jsem člen výboru pro rozpočet a monitoruji sociální politiku a rozpočtové zdroje, ale také jsem z výboru pro zaměstnanost a proto jsem rád, že toto slyšení bylo zorganizováno. Blahopři zpravodajům, že tato iniciativa byla přijata, protože se jedná o velmi důležité téma a bylo to řečeno nejenom Sidonii, ale i spolu s pravodajem a v těch textech vidíme, jak nezaměstnanost mladých je závažným problémem v některých regionech, bohužel v mnoha evropských regionech Evropské unie. A některé regiony ve Španělsku, v Řecku se to mládeže dotýká ještě více. Je to opatření, Nebudu zde připomínat, jaký je koncept eh, záruky mládeže, ale tento koncept je důležitý pro mládež, aby mohli vstoupit eh, na pracovní trh a měli důvěru v budoucnost a mohli i budovat eh, svoji budoucnost. Toto téma mě leží na srdci, protože již více než dva roky v rámci dynamiky spuštěné socialistickou evropskou stranou jsme o tom hovořili v parlamentu a v dalších institucích a v samotných členských státech, abychom tento experiment opravdu prováděli. A nyní můžeme zevšeobecňovat tento koncept a jak řekla Sidonie, v rámci Evropské rady v únoru 2013, kdy tento rámec na roky 2014-2015 byl reálně přijmut a zaveden. A měli jsme opravdu pozitivní prvky, když se o tom v únoru 2013 eh, diskutovalo a podařilo se nám během vyjednávání obdržet eh, systém, který sice je trochu komplexní, nicméně z toho vyplynuly dostatečné prostředky a některé organizace, jako je Mezinárodní organizace práce a další, identifikovaly a uh, byl ten rozpočet ve výši 6 miliard, někteří chtěli ještě více, abychom eh, tuto iniciativu pro zaměstnanost mladých mohli provádět. Ale myslím si, že už je to dostačující a jak řekla moje kolegyně před chvílí, je to ten dobrý začátek a je třeba, abychom už provedli posouzení realizace jak bylo řečeno, jsme na půl cesty a i pokud jde o finanční prostředky, možná najdeme další finanční zdroje. Můžeme být spokojeni, v každém případě to umožní mladým lidem, aby měli větší důvěru do budoucnosti a je to novátorská iniciativa a myslím si, že si zaslouží i realizace tohoto slyšení, abychom ještě zdokonalili to, co už bylo učiněno. Abychom šli ku předu během slyšení, jak řekla Sidonie, je třeba, abychom vše udělali proto, aby ty finanční prostředky byly k dispozici a aby byly vydány tam, kde je to zapotřebí a to velmi rychle, to je na úrovni členských států a aby eh, ty politiky v terénu byly zavedeny. 6 miliard eh, to je nedostačující částka, to bylo před chvílí připomenuto a jaké jsou reálné potřeby v terénu a musíme je identifikovat a pak také si pokládám otázku o schopnostech členských států, jak mohou doplnit eh, tuto částku 6 miliard a spolufinancovat eh, akce a jsou tam zřejmě určité mezery ve financování, prostředky od ze strany Evropské unie nebudou dostačující a mohou členské státy doplnit financování, aby vzhledem tomu, že se zeštíhují neustále rozpočty v členských státech, budou mít vůbec členské státy možnost doplňovat tyto prostředky a někteří z vás již podnětné návrhy měli a toto spolufinancování by mělo být eh, považováno za investici do růstu ekonomiky a to je určitě další otázka, ke které se vrátíme. Momentálně nakonec bych chtěl říci, že vřela děkuji jednotlivým účastníkům panelových debat, především pokud jde o Marie Kristin, kterou jsem pozval a je ředitelkou eh, pro službu veřejné zaměstnanosti z Valonska a oni určitě hrají velkou roli v rámci této politiky zaměstnanosti mládeže. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, že si mě upozornil na to, že Marie Christine van Bockenstal se právě dostavila. Já jsem před chvíli všechny pozdravila, ale věděli jsme, že se dostavíte později, takže vítejte a teď předávám slovo a e, předsednickou funkci Elizabeth Morenčatě. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Tak zahájíme tedy ten první panel Tento první panel se bude zabývat problémy, které tady velice jasně nadnesly naše dva zpravodajové. Já vítám jejich práci, práci Sidonie za výbor pro rozpočet, Frederik Darden za výbor pro zaměstnanost. A já jsem tedy stálou zpravodajkou pro Evropský sociální fond a z titulu této funkce mohu říci, že naše spolupráce je velice důležitá. Spolupráce jak eh, tedy spolupráce uvnitř parlamentu, ale zároveň eh, tedy je nutné, abychom pracovali i ve spolupráci s Evropskou komisí, na těchto tématech, protože to nejsou témata, kde by měly panovat nějaké e, e, rozpory, kde by se otevíraly nějaké velice různé možnosti řešení podle názoru jednotlivých politických stran. Právě naopak to jsou záležitosti, které nás spojují a to samozřejmě i posílilo naši pozici při vyjednávání v různých e, trialozích o této iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí. a za to já děkuji i pracovníkům našeho výboru. Takže já bych tedy dala nejprve slovo našim vystupujícím. Pokud jde o realizaci projektů, o sledování financování, to jsou ty prostředky pro platby, pokud jde o zeměpisné rozložení opatření, jak o tom hovořila Sidonia, pokud jde o problematiku spolufinancování ze strany členských států, o problematiku měření efektivity této iniciativy, potřebujeme právě váš pohled na věc. Ta iniciativa funguje několik měsíců. Nejprve tedy dám slovo generálnímu řediteli generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenování eh, Evropské komise. Já vám děkuji, pane řediteli, protože spolu eh, s Evropskou komisí myslím, že jsme velice dobře pracovali a já opravdu velice Vítám tu, eh, to neustálé eh, zapojení a podporu také Andriany Sukové, která nám velice pomáhala. Takže, pane generální řediteli, máte slovo na 15 minut jménem Evropské komise. Děkuji za pozvání a také děkuji za práci vykonanou ve výboru parlament, rada a komise mají stejný názor, pokud jde o zaměstnanost mladých. Členské státy také uznávají, že situace je urgentní a proto to, to dnešní slyšení je užitečné a myslím si, že jsme ve správné době, kdybychom měli vyhodnotit situaci, ať už jsou to strukturální fondy a je třeba zjistit, v jakém stádiu se nacházíme. Pokusím se vám vysvětlit co nejjednodušeji, jednotlivé problémy, se kterými se setkáváme, a v členských státech je třeba také řešit závažné problémy a já jsem chtěl dát důraz v naší diskuzi na tyto problémy. Souhlasím s tím, co řekla paní More Šartěrová. Existuje určité určitá zamlžená situace mezi touto iniciativou a zárukou mládeže. A pokud jde o Evropský sociální fond, tyto věci musí být propojeny, pokud jde o finanční zdroje. A tam tkví někdy problém. Spočívá ten problém. Pokud jde o záruku mladých, to je ten politický rámec. Řeknu pár slov. Tento politický rámec, vzpomínáte si, že koncem roku 2012 a zaveden v roce 2013 byl schválen tento rámec a pro komisi eh, bylo eh, to důležité především eh, v druhém pololetí 2013 byla přijata doporučení, pak radou a týkalo se to 12 členských států. Pak byla vydána další dodatečná doporučení týkající se situace mladých na pracovním trhu a týkalo se to také vzdělávacích systémů. Čili tato specifická doporučení o zavádění záruky mladých byla schválena a nyní jsou prováděna a my děláme vyhodnocení tohoto provádění a v červnu roku 2014 Analýza bude na světě a vydáme nová doporučení. Proto je důležité pro nás ve výboru a pro další orgány zjistit, jaká doporučení budou dále zavedena. Členské státy také se zavázaly, že zavedou eh, prováděcí plány, pokud jde o záruku mladých. Dostali jsme 22 plánů, prováděcích plánů, která se, které se momentálně vyhodnocují. A jsou dobré na té všeobecné hladině. E, prostředky byly mobilizovány. Samozřejmě pár problémů přetrvává. Několik jich řeknu. Například e, mezi rezortní koordinace. V některých členských státech mezi ministerstvem pro školství, zaměstnanost, financí není to dobře vše sladěno. A pokud jde o záruku mládeže, to je problematické, protože to se má dělat horizontálně a týká se to několik ministerstev. Druhý problém. Mlad, všichni mladí lidé nejsou registrováni mimo celý školský systém, vzdělávací systém a tak dále. Čili to není zaregistrováno a je třeba, aby mladí se někde zaregistrovali a zatím členské státy o to moc nestojí, protože to zvýší jejich míru nezaměstnanosti mladých lidí. Další problém, se kterým se setkáváme, je veřejná zpráva týkající se zaměstnanosti. Mají problémy, který, které zatím se krátkodobě neřeší. Uvedu jeden konkrétní příklad. Minulý týden kolegové byli v Aténách a dostali jsme jednu informaci, která to schrnuje. V Řecku máte 608 poradců, kteří se zabývají zaměstnaností a mají tam více než milion nezaměstnaných. Čili 600 eh, a něco poradců a vidíte, jak je těžké pak zavádět záruku pro mládež ale některé technické problémy se řeší. V některých členských státech máme opoždění, pokud jde o finanční programaci a dále probíhají diskuze o cílené kategorii lidí. Čili Většina členských států jasně ví, že třeba se zmobilizovat, že se jedná urgentní problém, ale zatím některé závažné problémy se budou řešit střednědobě, především Jde o to, že tato záruka mládeže potřebuje individuální přístup, eh, ať už se jedná o vzdělávání, školství a tak dále a proto eh, tento individualizovaná služba musí být eh, zohledněna a to je právě problémem těch přidělených zdrojů a musíme to ještě hlouběji zvážit. Pak také přijetí dobrých plánů pro stáže, to je důležité a pak eh, spojenectví na poli učňovském, to už je operační a je to důležité, aby se ten politický rámec tímto doplnil. A nyní přecházím k finančnímu rámci, pokud jde o iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Jak jste řekli, je to finanční mechanismus který byl zaveden, ale je to doplněk k Evropskému sociálnímu fondu to je eh, rozpočet 6 miliard ve dvou odděleních. Jednak Evropský sociální fond a druhá, eh, druhý oddíl je ta specifická položka v rozpočtu. Týká se to těch citlivých regionů tam, kde míra nezaměnosti přesahuje 25%. A jak jste řekli, vše musí být řešeno anticipativně v letech 14 až 2015. Těchto 6 miliard nedos, není dostačující částka, to jsme řekli při vyjednávání a musí být jasné, že Evropský sociální fond musí doplnit eh, tyto finanční prostředky. Osm členských států již řeklo, že budou alokovat další doplňující prostředky z vnitrostátních rozpočtů, aby toto úsilí bylo doplněno. My jsme to vyhodnotili. Zatím jsou to takové první vyhodnocení, ale pak eh, se na to podíváme hlouběji. 13 miliard evropských fondů budou alokovány na financování záruky mládeže a když tomu přidáme doplňující vnitrostátní prostředky, tak se dostaneme na částku 17 miliard, což je důležitá částka a určitě se ty dopady objeví. Když se podíváme na zavedení iniciativy pro podporu zaměstnanosti mladých lidí, náš cíl je jasný, musí to být zavedeno co nejrychleji. Znamená to, že bude to doplněno několika informacemi, prvkami. Nejprve je třeba, aby členské státy využily možností plateb k 1. září 2013, které byly k dispozici. A pak operační problémy musí být předloženy, to probíhá, ale musí to být zrychleno. Třetí věc se týká cash flow, to je členské státy, musí nám předložit eh, žádosti o eh, ty meziplatby a povšimli jsme si, že v některých členských státech eh, tyto žádosti o proplacení podaných u komisí ne, není ta, dostačující, je tam problém pak hotovosti. Víme, že členské státy nemají uh, disponibilní hotovost, jsou to většinou zranitelné členské státy, pokud jde jich finanč, veřejné finance. Chtěl jsem vám také říci, že existuje možnost, která e, je e, otevřena ze strany Evropské e, banky EIB, doplnění těchto financí a týká se to především českých států, které mají problémy s hotovostí. To je pár bodů týkající se zavedení programace. A nyní, jak to vypadá v jednotlivých členských státech. Některé členské státy, jako Chorvatsko, Polsko například, již řekli, že zavedli anticipativně k anticipaci k 1. září 2013, to je dobrá věc a doufíme, že ostatní české státy to udělají rovněž. Některé členské státy, Francie, pak Itálie, předkládají operační program, který je věnován iniciativě pro podporu zaměstnanosti mladých lidí. To je dobré a určitě ten proces se zrychlí. Další členské státy, Polsko, Litevsko, Lotyšsko, také předali eh, formálně své operační problémy a je to začleněno tato záruka mladých do um, iniciativy pro potru zaměstnanosti do jiných programů. A na závěr bych chtěl připomenout, že existují další iniciativy. Eh, my už použijeme revize eh, sítě Horas, to bylo 18. pře předloženo 18. března, pak EURES a pak posílení dalších sítí veřejných služeb zabývající se zaměstnaností. To bylo předloženo výborem, bude to diskutováno a na posledním plenárním zasedání tento týden doufám, že to bude přijato. A na závěr ještě bych chtěla připomenout to, že výbor organizuje konferenci o zavedení záruky mládeže. Bude se to konat příští týden a u této příležitosti předseda Barroso eh, a pak premiér eh, Řecka řeknou, jak to vypadá se zárukou mládeže a také členové parlamentu jsou pozváni na tuto konferenci. Tato iniciativa zapadá do setkání, která byla zorganizována již v Paříži a v Berlíně na téma záruky mládeže. A na závěr ještě, abych to shrnul, můžete skončit, ale chtěla jsem se zeptat, jestli Adriana také si bude brát slovo. Takže klidně, v klidu, eh, zakončete <laughs> váš proslov. Promiňte, jestli jsem byl příliš dlouhavý, myslím si, že se mobilizujeme ale ten eh, úkol bude dlouhodobý ze strukturálních problémů, který jsem zmínil. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto velice podrobné eh, představení. Eh, hovořil jste i o situaci v různých státech, takže byla to velice zajímavá prezentace. A teď už dostává slovo také na 15 minut pan Ricardo Ivara Roca, který je předsedou španělské rady mladých. Takže, pane Ricardo Ibaroroka, máte uh, slovo, prosím. Vážení uh, poslanci, děkuji mnohokrát za pozvání na tento výbor a děkuji za to, že mohu hovořit o tak důležité věci, jako je nezaměstnanost mladých. Španělská rada mládeže je platformou všech mládežnických organizací ve Španělsku a jsme velice rádi, že můžeme s vámi diskutovat o tom, jak může rozpočet EU přispět v boji proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanost mladých je největší problém, kterému Evropa čelí. Pokud byste, prosím, mohl zpomalit, aby bylo možné váš projev tlumočit. Ano, omlouvám se. Máme skutečně miliony eh, lidí do 25 let, kteří jsou nezaměstnanosti a v některých zemích, jako je Řecko, Španělsko, míra nezaměstnanosti mladých přesahuje 50%, což samozřejmě ovlivňuje stabilitu a budoucnost v Evropě. Eh, problémy s mírou nezaměstnanosti mladých eh, jsou dramatické. Často sdělovací prostředky eh, se zajímají především o míru nezaměstnanosti, ale musíme si uvědomit, jak vypadá celková situace mladých lidí. Ve Španělsku ta situace je opravdu katastrofální. Více než 68% lidí do 25 let mají smlouvu pouze na dobu určitou. Průměrná mzda je zhruba 13 tisíc eur eh, ročně. Více než 40 mladých lidí eh, je na hranici chudoby. Více než 50 mladých lidí je překvalifikován, má vyšší kvalifikaci, než jakou vykonávají práci. A eh, jenom velké množství eh, eh, mladých lidí do 30 let musí eh, vlastně za prací odjet, přestěhovat se. 93% nových smluv, které vznikly v posledním čtvrtletí, byly smlouvy na dobu určitou. A v této situaci se trochu optimisticky tedy díváme na tu iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Ale eh, myslíme si, že ta iniciativa nemá dostatek prostředků. Nakonec tedy byla velkým zklamáním, protože ten nedostatek prostředků znamená, že nelze efektivně bojovat s nezaměstnaností eh, mladých zemích, jako je Španělsko. Jsou tady 3 miliardy v rámci SF a pak ještě 3 miliardy v rámci té zvláštní rozpočtové položky, ale to je velice málo, protože ty uh, skutečné náklady se odhadují na více než 150 miliard eur. A je tedy obtížné uh, s tak málo penězi ty problémy řešit. Mládežnické organizace, jako například Evropské forum mládeže nebo Španělská rada mladých, uh, volají po tom, abychom se více přiblížili číslům, eh, které doporučuje Mezinárodní organizace práce, to je zhruba 21 miliard eur. Ale nejde tady jenom o čísla, ale i o poskytování těch prostředků. Tyto prostředky pravděpodobně nebudou plně využity v zemích, které to nejvíce potřebují. Když se podíváme na případ Španělska, kde je velká míra nezaměstnanosti, a když se podíváme na tuto zemi, která dostává až 1,8 miliard eur, kde je možné ještě doplnění ze strany španělské vlády, takže to pak bude přes 3 miliardy eur a bude to vlastně eh, prostřednictvím španělského plánu, eh, který z 50% realizuje národní vláda, z 50% regionu. Nemůžeme zapomínat, že používání tohoto fondu znamená, že je třeba u většiny případů anticipovat. Uh, a teď tím, že máme rozpočtové škrty, některé veřejné orgány jsou prostě neschopné, neschopné použít tyto prostředky. Už v předchozím období Evropského sociálního fondu 2007 až 2013 více než 38 prostředků určených pro Španělsko nebylo využito i když Evropská komise povolila zvýšené používání Evropského sociálního fondu, aby se mohlo využít 30 milionů eh, na projekty, které nebyly realizovány. Tyto prostředky nejenže jsou omezené, ale eh, málo jich bude použito tam, kde se to nejvíce potřebuje. Jedno z hlavních doporučení znělo, že by se to nemělo počítat, eh, započítávat do vládních deficitů protože jinak některé země nebudou schopny tyto prostředky využít. Tak je třeba se také podívat na realizované politiky. Neměli bychom eh, asi čekat, že se nezaměstnanost díky této iniciativě vyřeší, ale ta iniciativa by měla zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí a vytvářet příležitosti. Pokud eh, chceme vyřešit problémy s nezaměstnaností mladých, musíme především podporovat hospodářský růst v EU a měli bychom eh, si uvědomit, že úsporná opatření mohou vést ještě k větší krizi. E, může e, vzniknout veliká nerovnost mezi lidmi a může to mít výrazné dopady na mladé lidi. Pokud se podíváme na opatření e, ve Španělsku, tak ta budou prováděna prostřednictvím národního vládního plánu prostřednictvím operačního programu v rámci Evropského sociálního fondu, který se zaměřuje na prioritní osy 1 a 5. Tento operační program by podle plánu španělské vlády měl být upřesněn v nadcházejících měsících, ale jedná se především stránky, e, internetové stránky zaměstnanosti a e, podnikání, podpora mobility, jak třeba v rámci Euresu a je třeba také poskytovat finanční podporu odbornému vzdělávání malých lidí, zlepšování středoškolského vzdělování. Je třeba, aby firmy eh, prováděly různá školení, měly by se organizovat různé eh, workshopy a podobně. Vláda také oznámila, že v rámci eh, záruky pro mládeže Iniciativa se zaměří na podporu podnikání u mladých lidí a té strategie, eh, která spočívá především v podpoře samostatné výdělečné činnosti, tak aby se snížily eh, náklady na práci. Nevíme ještě, jak ta opatření budou realizována, ale naše rada přednesla dvě hlavní doporučení k tomuto plánu. Za prvé, účast zúčastněných stran ve Španělsku byla velice slabá. Nejenom že tedy sociální partneři se málo účastnili toho plánování, ale vlastně i s těmi radami mládeže se to konzultovalo až na konci procesu, nemohli jsme to moc ovlivnit. A my si myslíme, že je důležité, aby ty dotčené strany mohly do toho procesu plánování, využívání iniciativy mluvit. Je třeba, aby ty organizace byly konzultovány, aby se hledaly různé společné názory. Evropa Evropská eh, komise si také uvědomuje, že je důležité zapojit mládežnické organizace do plánování a realizace a monitorování záruky pro mladé. Protože pak, pokud tady bude to zapojení, tak je větší šance, že to bude pro ty mladé lidi efektivní. Iniciativa eh, pro eh, mladé by také toto měla doplnit a je třeba aby mládežnické organizace se zásadnějším způsobem zapojili. Budou se navrhovat i různá novátorská opatření, jako jsou například neformální systémy vzdělání. Je třeba formulovat uh, politiky uh, ve prospěch mladých lidí. Za druhé, hlavním cílem musí být kvalita. Podpora vzdělávání mladých lidí, to je věc, kterou samozřejmě podporujeme. Méně vzdělaní eh, mladí lidé eh, jsou více ohroženi vyloučením ze společnosti. Eh, vlády by měly podporovat různé stáže, ale často mm, firmy využívají stážisty a brigádníky právě k tomu, aby nemuseli najímat někoho na dobu neurčitou. A to, to je jenom cesta k tomu, že e, ta situace takto zaměstnaných lidí bude velice nejistá a nemají prostě ani to nějak ekonomicky kompenzováno. Ta iniciativa může mít samozřejmě výrazný dopad e, ale neměli bychom, eh, měli bychom se zaměřit spíše na zaměstnatelnost a nepodporovat systém, který eh, vytváří nejistá pracovní místa. Eh, proto chceme, aby byl vytvořen nějaký evropský kvalitativní rámec pro stáže, ale ne takový, jak teď vznikl, jak byl schválen 10. března na Radě ministrů pro zaměstnanost, protože tento koncept byl kriticky zhodnocen mnoha mládežnickými organizacemi. Uh, my tedy doporučujeme, aby eh, evropské eh, instituce otevřely záruku pro mládež i všem mladým lidem do 30 let. A kromě toho veškerá opatření eh, pokud je o veškerá opatření, tak chci říci, že některé místní orgány provádějí pilotní projekty, ale to zatím ještě nemůžeme hodnotit, protože jsou na samém počátku. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo dalšímu řečníkovi tohoto panelové debaty, paní Alex Masonové, která je z Evropského fóra pro mládež. Máte slovo a abychom měli čas na doskyzy, eh, dodržujte laskavě časový rozvrh 12 minut. To by bylo ideální. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru, děkuji za příležitost, abychom diskutovali o iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Já bych se chtěla zaměřit na výzvy, které jsme zaznamenali v souvislosti s touto iniciativou, ale ještě předtím, pokud dovolíte, bych eh, se chtěla zmínit o něčem, o čem hovořil také generální ředitel v souvislosti s potřebou koordinace. A já eh, slyším eh, s velkým potěšením, že voláte po větší koordinaci na národní úrovni, ale i na evropské úrovni, protože my jsme to podporovali již deset let. Je zapotřebí lépe koordinovat politiku, která má dopady na mladé lidi. Netýká se to eh, jednotlivých odvětvových politik, jsou to všechny politiky, které mají dopad na život mladých lidí. Je třeba je organizovat, monitorovat a provádět koordinovaně. A to by eh, mohl být eh, okamžik, ze kterého bychom se mohli poučit. Evropské instituce i členské státy. Měli bychom přemýšlet o tom, jak bychom mohli eh, lépe a strategicky aktivity koordinovat. To je tedy jenom krátká připomínka, jak bychom se mohli poučit právě z této iniciativy. A nyní k těm výzvám. Hlavní výzvy, kterými jsme se zabývali, se týkají uh, eh, přenosti, politiky začlenování a výzvy v oblasti eh, komunikace eh, vycházejí z podpoři přístupu k eh, soukromému i veřejnému sektoru a dále je to také monitorování, eh, přístup eh, k ke kvalitě to neznamená jakákoliv práce za každou cenu. To se objevovalo v uplynulých eh, letech, abychom nalezli odpověď na problém nezaměstnanosti mládeže. A my se domníváme, že takovéto systémy jako iniciate na podporu eh, zaměstnanosti mládeže eh, také podporuje kvalitu. Kvalitativní pracovní místa, ty jsou v centru pozornosti. Úvazky na krátkou dobu, dočasná pracovní příležitost, dočasné smlouvy, to představuje 13 eh, oproti dospělým. A to je tedy ta práce, kterou jsme se zabývali, zajištění kvalitních pracovních příležitostí. Hovořili jste o e, konferenci v Paříži, která byla pod záštitou francouzského prezidenta a potom e, souběžně s tímto stamitem jsme se setkali, měli jsme dobrou výměnu názorů s představiteli států, e, dohodli jsme se, že je třeba zlepšit opatření pro zajištění kvalitních pracovních příležitostí, jako tam hovořil Ricardo a já nechci zapíhat do detailu. Eh, jsou tu návrhy, které se týkají různých stáží. Víme, že to je eh, naléhavá problematika, ale je to dobré pro mladé lidi, aby zlepšili e, své vzdělání, aby nalezli cestu na trh práce. To je naprosto e, nutné. A členské státy ale příliš neusilují o zajištění kvality. A teď se dívám směrem ke komisi. E, jsme velice rádi a souhlasíme s Evropskou e, komisí. E, bohužel se členské státy příliš nestarají o zajištění kvality. A druhý prvek, o kterém bych chtěla hovořit, se týká otevřené, spravedlivé a začlňující politiky, opatření na prospěch ve prospěch začlenování jsou důležitá. V některých zemích jsme byli svědky toho, že se vyjadřujeme k systému zajištění přístupu mladých lidí ke vzdělávání a odborné přípravě, ale e, dochází také k e, snižování těchto opatření a tady jde o společný etos, když jde o opatření, která mají dopady na mladé lidi. A za druhé, bych chtěla hovořit o věku. Původně jsme e, chápali e, záruku pro mladé jako politické opatření pro mladé lidi do 30 let. Komise e, poručila aby to bylo do 24, tedy rozsah 25 až 30 by Eh, měl být eh, na volbě členských států. V roce 2011 eh, bylo 14 milionů nic tedy lidí bez práce i bez vzdělávání. A později to bylo 13%, 6,5 milionů ve věku 20 5 a 19 let, to je 20 věkové skupiny, to znamená, že nezaměstnanost se netýká jenom mladých lidí do 24 let, jde i nad eh, rámec této hranice a přechodné období u mladých lidí mezi vzděláváním a zaměstnáním a zejména eh, vzdělání, které vede ke stálemu zaměstnání, je mnohem širší a eh, je podstatné a mělo by být začlenující pro více mladých lidí, aby e, nebyli vyloučeni z trhu práce. E, dále e, výzvy v oblasti komunikace. Tady máme dva hlavní prvky, které se týkají výzev v oblasti komunikace. Prvním, prvním prvkem je posuzování. Byly tu určité problémy pochopení pochopit, eh, eh, eh, co je zapotřebí. tedy došlo k určitému zmatení nebo nedorozumění, kdo je nít, tedy kdo je bez zaměstnání a vzdělávání. Jsou, nejsto, jsou to sociálně vyloučené osoby, ale jsou to ty nic, jsou eh, eh, osoby, které nemají ani vzdělání, nejsou v procesu vzdělání ani v pracovním procesu a to je tedy prvech, jak se zabývat mladými lidmi. A zaznělo to také v příspěvku mého předřečníka, že tu eh, služba zpráva služeb zaměstnanosti mají problémy s interakcí s mladými eh, lidmi. Víme, že je to jedno z hlavních opatření v Itálii, které bude eh, realizováno, aby zajistili, aby mladí lidé měli přístup k eh, právě služeb zaměstnanosti aby docházelo ke skutečné interakci, k dialogu mezi eh, příjemci a eh, mezi zprávou služeb zaměstnanosti. Dále opatření a eh, potřeba přístupu veřejného soukromého partnerství. Jsme o tom hovořili, paní předsedající hovořila o špičce ledovce. Jistě to nemůže řešit jenom záruka pro mládež, i když je to velice silný nástroj, je třeba učinit mnohem více, abychom snížili eh, nezaměstnanost mladých lidí. A jeden z těch prvků eh, je to, že existují již určité systémy záruky, ale mohly by být mnohem více rozšířeny na eh, trhu práce, eh, jako například daňové pobídky, eh, aby se zaměstnávalo více mladých lidí. Máme určité příklady ve Finsku eh, nebylo to zpěto s zárukou mládeže, ale vidíme, že to velice zapůsobilo na trhu práce. A druhá část kdy je zapotřebí spíše přístup partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Je třeba, aby se eh, mládežnické organizace zapojily do takovýchto eh, systémů. Eh, zaměstnavatele měli projednávat své potřeby s mládežnickými organizacemi, zejména na místní a regionální úrovni je třeba posílit takovéto partnerství mezi zúčastněnými stranami, které se zabývají životem mladých lidí, aby vystupovali angažovaně, proaktivně v tomto eh, procesu eh, záruky eh, pro mládež a iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Abych to zručnila dále, výzvy v oblasti implementace a monitorování této iniciativy. Máme tu čtyři hlavní prvky a jež o tom uh, hovořili někteří z mých předřečníků. Eh, jde o prvky a mechanismy šité na míru pro potřeby mladých lidí. Eh, jde o interakci mezi těmi, kteří poskytují eh, vzdělávání mezi eh, zprávou služeb zaměstnanosti eh, je třeba, aby takovéto eh, monitorovací mechanismy více zapojovali eh, mladé lidi nejenom do eh, procesu rozhodování, ale i do provádění a monitorování. Evropské monitorování jako druhý prvek měli bychom posuzovat tuto iniciativu indikátory evropského semestru a ty národní reformní programy jsou v kompetenci členských států. A poslední věc jsou výzvy, které to představuje pro rozpočet. Když se podíváme na úsilí Evropského parlamentu, eh, bychom eh, z těch eh, prostředků tohoto roku a příštího roku, jaká opatření, jaké systémy budeme uplatňovat do, v příštích let, abychom eh, dostali svým závazkům v oblasti zaměstnanosti mládeže. Děkuji, že jste byla tak souhrná a že jste uvedla několik příkladů. Nyní zahajuji debatu a předávám slovo Salvatorovi, který určitě položí dobrou otázku. Eh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já Děkuji těm jednotlivým přispěvatelům, které jsme pozvali na toto slyšení a kteří nám poskytli velice užitečný pohled na nedostatky, které tato iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí má. Upřímně řečeno, část těch nedostatků plyne ze samotné koncepce, rozpočtové koncepce této iniciativy. Uvědome si, že se jedná o takovou pilotní iniciativu, která má přispět k podpoře různých postupů členských států, které se ukázaly jako nejúžitečnější a potom v rámci Evropské unie tyto osvědčené postupy, osvědčené zkušenosti by se mohly šířit i do dalších zemí. Má se tedy jednat o ty nejužitečnější, nejefektivnější e, a tak, aby se to dostalo do těch regionů, jak jsme je viděli na té mapce, kde je jasně vidět, které regiony mají tedy největší problémy a nejmenší problémy s mírou nezaměstnanosti. Ale opakuji, tato iniciativa je takovou takovým pokusem, pilotním projektem, kdy se bude provádět předfinancování v prvních dvou letech, eh, ten takzvaný frontloading a mm, samozřejmě v současnosti ta rozpočtová situace je velice složitá. Členské státy, které mohou používat tu iniciativu, jsou právě ty členské státy, které eh, mají největší škrty v rozpočtu, největší rozpočtová omezení, takže je potom velice složité zajistit spolufinancování, které jim náleží, aniž by se dostali do deficitu, jak o tom hovořil i ten zástupce Španělska. A samozřejmě to je jeden z nejdůležitějších aspektů, o kterém tento parlament musí diskutovat, co se má započítávat do deficitu, do schodku a co ne. To je zcela zásadní. A za druhé je důležité také si se zamyslet nad tím, jak se bude dále vyvíjet Evropský sociální fond, pokud jde o nezaměstnanost mládeže. Samozřejmě tato iniciativa se týká konkrétních osob a e, potom pochopitelně se to může promítat v problémech s provádění. Hovořilo se taky o otázce partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože to by také mohla být taková finanční páka pro tuto iniciativu, tak abychom měli těch 18 miliard eur, o kterých hovořil zástupce komise. E, samozřejmě jsme v počáteční fázi tohoto procesu. Ty operační programy také ještě nebudou e, schváleny asi dříve než v říjnu v listopadu tohoto roku, takže skutečně ty iniciativy se budou realizovat především v roce 2015, tedy vlastně s ročním posunem a my tedy budeme uh, vyčkávat a sledovat, jaké bude mít eh, zkušenosti komise s těmi operačními programy zahrnujícími iniciativu pro mladé lidi. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Mám sedm žádostí o slovo. Osm žádostí o slovo. Tím eh, zavírám ten, celý ten seznam řečníků a nejprve Engebot a Elgar Truppel dostanou slovo jako první. A buďte laskavě struční. Souhrní. Děkuji. Chtěla bych poděkovat ve výboru pro kontrolu rozpočtu jsme se již snažili zjistit, co se stalo tedy eh, s těmi prostředky ze sociálního fondu eh, na boje proti nezaměstnaní mládeže. Komise nám písemně sdělila, že to neví. Mě by tedy zajímalo, kdy to budeme vědět, co eh, se stalo s těmi novými prostředky co se stalo s předchozími penězi. To bylo eh, poskytnuto mnohem více než 6 miliard eur. Komise nám to doposud nemohla říci a část se přesto vynakládá přes ESF a já bych eh, chtěla, abychom to věděli. A mám ještě druhou otázku. V některých členských státech máme problém nezaměstnanosti mládeže, ale již velice dávno i v době konjunktury tam byly eh, regiony, byla nezaměstnanost mládeže 25% a víc více. A mám otázku na zástupce ze Španělska i na eh, přítomnou dámu. Chtěla bych vědět, zda členské státy eh, své dlouhodobé strukturální problémy, jsou to opravdu dlouhodobé problémy, nějakým způsobem řeší, anebo se tam prostě eh, snaží dát, snažíme se na dispozici peníze a ponecháme to. Děkuji. Nyní má slovo Helga a další řečník. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, děkuji oběma vystupujícím, kteří zdůraznili nutnost kooperace mezi úrovní členských států a evropskou úrovní a zejména eh, nutnost zajištění kvalitních pracovních příležitostí. K poslednímu vystupujícímu eh, vztah mezi obecným vytvářením pracovních příležitostí a zárukou pro mládeže. Na tom bychom neměli zapomínat. Politika obecně vytváření pracovních příležitostí eh, většina EPP i SAD přispěli ke snížení e, rozpočtu a e, vystoupili proti zelené ekonomice a my víme, že tam se především vytvářejí nové e, pracovní příležitosti, snižování emisí CO2, takže to bychom měli spojit s obecnou otázkou vytváření pracovních příležitostí, ale přesto tato iniciativa je dobrým nástrojem pro integraci mladých lidí, eh, ale vyčlenování prostředků by měly být zpěty s absorční eh, kapacitou v místě, abychom nezneužívali různých eh, režimů. Děkuji, pane, paní Triple a Aleksandr Maslovo. Děkuji. Mám komentář a otázku. Komentář na výboru pro zaměstnanost v rozporu s tím, co říkali někteří kolegové ten program pro záruky pro mladé nepovažujeme za pilotní projekt. Je to politika, po které se velice volalo, politika opravdu s velkým P. Nemůžeme to považovat za nějaký pokus pilotní. Eh, samozřejmě to vyvolalo obrovská očekávání, zvláště v zemích s mm, obrovskou mírou nezaměstnanosti, kterou členské státy sami nezvládají. A samozřejmě hrozí, že vznikne další problém oproti problému, který máme již nyní. A to není jenom nezaměstnanost mladých, ale i totální rozčarování mladých lidí z jejich budoucnosti. A to eh, samozřejmě eh, nemůžeme řešit pomocí nějakých pokusů, pilotních projektů. Eh, Rada v této věci nebyla příliš velkorysá, ale členové rady teď mají odpovědnost toto provádět. A pokud nebudou dostatečné prostředky na EU, tak je třeba najít prostředky na národní úrovni, tak aby skutečně celá jedna generace nebyla frustrovaná, protože už řadu let volá po vyřešení těchto problémů, tak jako se řešily problémy finanční. Uh, a teď otázka eh, pro zástupce Španělska. Já neskrývám, že ta otázka mobility podle mého názoru je často, eh, často takový výsměch. Snaha je v podstatě, aby ti mladí odešli někam jinam a aby se ta nezaměstnost řešila někde jinde. A mě zajímalo, co si o tom myslí eh, španělští mladí, ti, kteří jsou vzdělaní a kterým se říká, že řeši, řešením je, aby odešli ze země. Děkuji nyní pol Rubik a potom další. Já velice děkuji za tuto iniciativu. Myslím, že základem vytváření pracovních příležitostí je mít klienty, kteří budou nakupovat eh, produkty a eh, služby, které vytváří zaměstnanci. Otázka eh, té motivace inovace je také samostatná výdělečná činnost mladých. Jaké iniciativy můžeme nabídnout? Samostatná výdělečná činnost, zejména je to důležité pro nezaměstnané a mladé ženy. Otevřít jim nové možnosti. Existuje celá řada inovativních oblastí, v nichž Evropa má vedoucí pozici. Můžeme se eh, poučit od zemí s osvědčenými postupy, kde to vede k samostatné činnosti. Eh, když je někdo OSVČ, tak eh, potom třeba příjme nějakého pracovníka, zaměstnance a eh, bude příjmy s ním sdílet. To je velký skok. Co můžeme učinit, abychom podnítili OSVČ, aby přijímali mladé lidi jako zaměstnance? Riziko se může minimalizovat, když je budou zaměstnávat. Jaké podmínky podniky můžeme vytvořit, aby zaměstnávali mladé. V současnosti máme asi 25 milionů malých a středně velkých podniků v Evropě. A co tedy navrhuje komise? Jaké pobídky eh, pro eh, OSVČ, aby zaměstnávali mladé pracovníky, ale i starší, kteří mají zkušenosti a budou zaučovat ty mladé. Co tedy můžeme učinit eh, v rámci duálního systému? systému odborné přípravy, v duálním vzdělávání i dalším vzdělávání, co můžeme nabídnout, aby eh, eh, společnost měla větší odvahu a byla ochotná přijímat toto riziko, eh, když někoho zaměstná, abychom pro ně vytvořili pobídky. Děkuji. Juan Hanho, pí... Má slova Juan Naranjo a Ivano Kalfi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že tato iniciativa eh, vést tuto diskusi na tomto výboru eh, je věc celá nezbytná a velice příhodná. Já bych nejprve chtěl vysvětlit určité koncepty, které považuji za důležité. Po šesti letech krize situace s nezaměstnaností mladých v Evropě, zvláště v mé zemi ve Španělsku, je, dosahuje skutečně nesnesitelných čísel. Ale je, je pravda to, co říkala Inge. Musíme se snažit rozlišovat ty problémy zásadní, problémy věcné od problémů, které vyvolala krize. Ve Španělsku v letech, kdy žádná krize nebyla. Už tehdy jenom 40 mladých lidí mělo pracovní místo. Ve Španělsku se tedy zjevně jedná o strukturální problém, který byl ještě zvýrazněn krizí. Ale tento strukturální problém ve Španělsku souvisí s dvěma důležitými aspekty. Jednak trh práce nebyl dostatečně flexibilní proto, aby mohl do sebe začlenit mladé lidi a jednak jsme měli nevhodný vzdělávací systém, který neumožňoval, aby mladí lidé získali potřebné znalosti pro to, aby se dostali na trh práce. A to jsou skutečně strukturální zásadní problémy. A tato iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých je eh, takovým programem, eh, který by mohl právě přispět i k řešení těchto dvou základních strukturálních problémů. Jak říkal uh, náš přítel uh, Alejandro Serka, tedy kolega a také <laughs> přítel, um, Máme tady problémy s, také s mobilitou, ale já tady s ním v tomto nesouhlasím a dovolte jenom stručný příklad. Program Erasmus uh, rovná se mobilita. A mladí lidé, kteří cestují ve snaze najít lepší vzdělání, jsou pak ti, kteří mají lepší příležitosti. A mobilitu já vnímám jako pozitivní věc, ne negativní. Ve Španělsku je menší mobilita studentů eh, uvnitř než směrem na venek, což znamená, že tady máme možná i nějaké psychologické zábrany eh, v tom, abychom si uvědomili, že žijeme ve světě, kde už není prostě zvykem eh, narodit se eh, na jednom místě, žít tam celý život a i tam potom umřít. Eh, lidé se musí naučit vlastně pohybovat se uvnitř své země a případně i mimo svou zem. A konečně, a v tom s Alejandrem souhlasím, bych řekla, že to je velice důležitý program, i ohledně toho, jak by mladí lidé měli vnímat Evropskou unii, protože tohle je přidaná hodnota, kdy Evropa něco dělá, dává členským státům nějaké peníze, sice víme, že nestačí, ale jsou to přece jenom peníze, které umožňují bojovat s nezaměstnaností mladých. A ta, tento pohled, eh, který třeba budou mladí lidé takto na Evropu mít, já považuji za pozitivní. V okamžiku, kdy instituce často nereagovaly dostatečně rychle na hospodářskou a institucionální krizi. Děkuji. Nyní má slovo Ivano Kalfin a opravdu vás prosím, abyste byli velmi struční. Děkuji. Budu stručný. Děkuji, budu opravdu stručný, rád bych zareagoval na tři otázky. Za prvé, se domnívám, že musíme opravdu zdůvodnit výdoje, výdaje z evropského rozpočtu. Jak eh, činíme opatření proti nezaměstnanosti mladých, eh, i při konsolidaci rozpočtu Evropské unie k tomu musíme přihlížet. To je opravdu velice důležité. A za druhé, rád bych slyšel od vystupujících, jak ta čísla, která uváděli, vznikala. Není mi jejich složení úplně jasné. Pane generální řediteli, vy jste říkal, že spolu s e, národními prostředky a s čerpáním prostředků z Evropského sociálního fondu je to částka asi 17 miliard eur. E, pokud jsem to správně pochopil, jsou tam ty dva roky předfinancování záruky pro mládež, anebo je to číslo, které se vztahuje k jednomu roku. A potom otázku, na eh, zástupkyni eh, Evropského eh, mládežnického fóra. Těch 21 miliard, o kterých hovoříte, je to každý rok nebo je to na dvouleté období? A potom má třetí otázka. V rozpočtu jsme vytvořili mechanismus, který nám umožní, abychom eh, mohli eh, zajistit další financování po těch prvních dvou letech před financování, eh, kdy se tedy nahromadí určité marže. To je novinka v našem rozpočtu, ale mě by zajímalo hodnocení těch prvních dvou let iniciativy zaměstnanosti pro mládež, než poskytneme další prostředky. Já vielen Dank. Děkuji a pan Jürgen Klüta, ano, děkuji. Nejprve bych chtěl jménem naší frakce říci, že vítáme, že tady Evropská unie eh, něco eh, podniká. Myslím, že je to eh, naprosto nezbytné, abychom sdělili mladé generaci, že na ní nezapomínáme, ale že se snažíme učinit se v našich silách. A to je tedy pozitivní. Já pocházím z Porůří, kdy celá desetiletí Eh, obdobně jako Jutta Hauk ze sousedí eh, spolkového státu se potýkáme s eh, nezaměstnaností mládeže a jaké já mám zkušenosti, ty hlavní zkušenosti ukazují, že je třeba souběžně vytvořit program vytváření nových pracovních příležitostí, již to řekla Helga Trüppel. Hovořila eh, také o tom směru eh, eh, pracovní příležitosti v zelené ekonomice a já mám stejnou zkušenost. Rok a půl jsem se tím zabývala a vidím, že není možné motivovat mladé lidi pro takové projekty, které po roce dvou zase skončí. Já bych chtěl apelovat, že takovéto projekty vytváření nových pracovních příležitostí musí existovat souběžně s naší iniciativou, e, jinak to k ničemu nepovede. A nyní k otázce Pola Rubika jak je možné vytvářet eh, pobídky, aby OSVČ zaměstnávali mladé lidi. Eh, když eh, je nepotřebují, tak je prostě nezaměstnají. Jenom když mohou svou činnost rozšiřovat, budou ochotní mladé lidi zaměstnávat. Takže doplňující součástí je podpora ekonomiky. A ještě poslední připomínka v těch příspěvcích eh, jste eh, zdůrazňovali kvalitu opatření a já bych chtěl říct, že kvalita veškerých opatření je extrémně důležitá, jinak mají lidé eh, pocit, že se točí jako veverka v klece, že to nemá žádný smysl. Já bych se chtěl zeptat, jak je ale možné zajistit kvalitu pracovní příležitosti pro mladé lidi. Jak se to zajišťuje, jak se to kontroluje, aby byla zajištěna příslušná kvalita? To je tedy má otázka. Děkuji. Eh, Děkuji. Mám ještě pět minut, ale chtěla bych, aby i ta odpověď byla stručná na všechny tyto otázky týkající se hlavně Evropské komise. Ráda bych eh, slyšela stručné odpovědi týkající se všech otázek. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Promiň. Pokusím se tedy skutečně být stručný. Pokud jde o iniciativu tak ty odhady, které já jsem zmiňoval, jsou 17 miliard na období 2014-2015 plus tedy ESF plus financování od členských států. Takže to, abych vyjasnil. Pokud jde o podnikání, tam chci říci, že ta opatření, která obs- jsou obsažená v, v záruce pro mladé a v iniciativě pro zaměstnanost mladých, podpora podnikání je e, také zařazena. Je to na tom seznamu opatření, takže členské státy mohou vlastně mít opatření v této oblasti. Pokud jde o kvalitu stáží, souhlasím s tím, co tady zaznělo. Komise byla zklamaná tím, jak mají členské státy odmítavý postoj k tomu, že by byla přijata nějaká ambiciozní doporučení v tomto směru. Ale je to tedy první krok správným směrem a je nepochybné, že se k tomu ještě vrátíme. Pokud jde o spolufinancování. Spolufinancování je relativně malé. Podíváte-li se na ty dvě složky iniciativy a pokud aplikujete ten, tu míru 15%, což se týká pouze té části ESF, tak nakonec to vlastně 8% celku. Takže ta míra spolufinancování je poměrně nízká. A chci vás také upozornit na možnost, kterou eh, poskytuje EIB a to je vlastně to překlenovací financování. To je, myslím, zajímavý návrh pro členské státy, které mají problémy s cash flow pro zahájení iniciativy. Byl jsem dostatečně stručný? Merci beaucoup. Eh, Děkuji. Paní Kliser se ptala na statistiky a týká se to také otázky pana Kalfina. Můžete odpovědět? Uh, týkající se e, konečného bodu zavádění. Um. Ano, děkuji vám. E, co se týče těch aktivit před rokem 2013. Já se domnívám, že je třeba říci, že komise zahájila jak tomu říkáme, eh, akční týmy pro mládeže a my jsme sledovali eh, ten účel, abychom Evropský sociální fond přeorientovali eh, na aktivity na podporu eh, zaměstnanosti mládeže a celkem to bylo 4,2 miliardy a z této částky 1,8 miliardy bylo vyčleněno pro projekty, které eh, probíhají v současnosti v členských státech a cílové skupiny těchto opatření v rámci těchto programů bylo 1,2 milionu mladých lidí, kteří eh, využívají této podpory, této změny programů. A poslední otázka, která se týká urychlení celého procesu ve svém příspěvku jsem se o tom také zmiňovala. Leží nám na srdci, aby tato iniciativa byla zahájena rychle a chtěli bychom, aby členské státy využili možnosti předfinancování k 1. září, jak to jenom bude možné a máme trochu obavy, že toto programování si vyžádá čas a e, chtěli bychom, aby členské státy měly připravené své programy e, urychlíme je. A já jsem se o tom zmiňoval. Některé členské státy eh, chtějí mít specifické pro programy, iniciativy eh, na podporu zaměstnanosti mládeže a to pomůže. Eh, to je tedy k tomu, že chceme opravdu rychle zahájit tuto iniciativu. Děkuji, pane generální řediteli. Pokud jde o další přednášející, jsou nějaké otázky v sále, které nebyly zodpovězeny, ale opravdu jednou větičkou. Myslím si, že už jsme vyčerpali téma. Jedno slovíčko, prosím. Z jedné věty se stává jedno slovo. Pokusím se tedy zodpovědět ty otázky, které se týkaly přímo mě. Pokud jde o ta doporučení Mezinárodní organizace práce a těch částek, 21 miliard eur eh, je vypočt vypočteno na základě eh, tedy nákladu na samotný program 16 miliard a potom ještě 4,5 miliardy eh, na to, aby zprávy zaměstnanosti měly dostatek eh, personálu. To jsou čísla z roku 2012, vycházejí ze švédského modelu, kde se tedy vypočítá nutná investice zhruba 6 tisíc eur na každého mladého člověka. Tak to se to tady počítalo. Pokud jde o dotazy těch španělských poslanců na mobilitu, souhlasíme, že programy mobility jsou velice pozitivní pro otevírání příležitostí pro mladé, pokud jde o jejich vzdělání a činnosti, ale je třeba vždy vycházet z premisy, že ten mladý eh, se vlastně přemysťuje dobrovolně. Eh, nesmí to být vnímáno jako jediná možná cesta, jako jediné možné řešení nezaměstnanosti, ta mobilita. Ve Španělsku sice využíváme tyto programy eh, poměrně osvědčeně, eh, Erasmus nebo Eures, tak se setkáváme s takovým dramatickým fenoménem, že mnoho mladých lidí je nuceno odjet ze země, protože prostě v zemi se jim ne, nedává jiná možnost. A to my nevnímáme jako pozitivní a je třeba se nad tím zamyslet řada mladých lidí neodjíždí proto, aby se vylepšily jejich příležitosti, ale proto, aby nalezli jakoukoliv příležitost. Mason. Paní Mason, nakonec. Děkuji. Chtěla bych se vrátit k tomu, co řekl pan Grasle ve své otázce, jestli se jedná o strukturální problémy. Já myslím, že ta otázka je skvělá. Záruka pro mládež je program, který umožňuje mnoho mladým lidem, aby ten systém je nenechával na okraji, ale jsou zapojeni a pokud jde o strukturální problémy, to je ekonomický růst, to jsou zásadní otázky a je to globální odpověď, dlouhodobá odpověď týkající se zaměstnanosti mladých lidí v Evropě. Děkuji. Děkuji všem účastníkům debaty i mé, mým kolegům, poslancům a vždy jsme, paní předsedající, strus, frustrováni, ale nyní máme druhou panelovou debatu. Ano, děkuji vám a myslím, že všichni, kteří se účastní druhého panelu, jistě pochopí. Vždycky je to tak, že ten první panel eh, alespoň trochu čas přetáhne, my se budeme snažit ten čas trochu dohnat. Chtěla bych vás poprosit, protože u druhého panelu jde o provádění, o situaci v členských států, abyste vystoupili v tomto pořadí. Pan Mečina, Mecina, paní eh, Marie Kristin van Bokestal a potom paní Tatiana Esposito. Prosím o stručnost, buďte stručnější, než jsme to plánovali, protože musíme dohnat dobrých 20 minut. Máte slovo jako první, prosím. Postaram se skoncentrovat na nejvážnějších. Děkuji vám. Já se budu snažit soustředit na ty nejdůležitější prvky provádění eh, nebo našeho prováděcího plánu a dovolte tedy struč, dva stručné komentáře k samotné podstatě toho prováděcího plánu záruky pro mladé. E, tady se vlastně jedná o zapojení všech partnerů ve prospěch mladých lidí. My všichni doufáme, že ta nezaměstnanost mládeže díky této záruce e, poklesne. Pokud e, se zlepší hospodářský růst a pokud se mm, zlepší i růst trhu práce, tak doufáme, že se podaří míru nezaměstnanosti snížit, protože záruka i iniciativa jsou velice důležité, zejména během prvních dvou let provádění. Chtěl bych zdůraznit, že když analyzujeme tuto eh, záruku pro mladé v Polsku, tak jsme zjistili nebo určili, jaké jsou cílové skupiny a soustředíme se na mladé lidi do 25 let, eh, ty, kteří jsou registrováni eh, jako nezaměstnaní. Zároveň se ale snažíme pracovat i s mladými lidi na 25 let nebo s těmi, kteří nejsou registrováni. Pro ně máme specifické činnosti které by měly pomoci těm, kteří třeba příliš brzy opustili eh, vzdělávací systém. To jsou především mladí lidé 15 až 17 let. A pak máme i určitá specifická řešení, eh, která se zaměřují i na ty starší až do 30 let, protože tady máme také velké problémy. Tam jsou mladí lidé, kteří eh, se dostávají na trh práce poměrně pozdě, třeba až po 25 letech věku. A ten systém záruky předpokládá tedy zapojení strategických partnerů, tak jak je vybrala vláda. Máme eh, v Polsku decentralizovaný systém, máme tedy úřady práce na regionální a místní úrovni, máme také takzvanou vlastně sbor dobrovolně pracujících, kteří se dobrovolných pracovníků VLC, kteří se zaměřují na vzdělávání. A oni vlastně fungují i jako zdroj financování. A snad tedy je Eh, mobilizovat i nevládní organizace, různá eh, združení mládeže, sociální partnery, ty, kteří jednají na lokální úrovni, tak, aby prostě se soustředili ty činnosti na jedno místo. Toto schéma ukazuje, že jsme se snažili vlastně zaměřit se na mladé lidi, kteří jsou registrováni jako nezaměstnaní, ale také na mladé lidi, kteří se takto nikdy neregistrovali. A vlastně přizpůsobujeme tomu i naše schéma financování a um, máme tedy Národní e, fond pro práci, ale využíváme také Evropský sociální fond a prostředky samotné iniciativy. Pokud jde o ty partnery, kteří provádějí eh, to schéma záruky, tak bych tady chtěl se zmínit o, našich, o naší zprávě služeb zaměstnanosti. Tato zpráva vlastně stojí nebo prochází poslední fází reformy a um, jsou tady určité nástroje i pro mladé, to jsou třeba právě ty různé stáže, zlepšování kvalifikací a také jsme zavedli celou řadu nových nástrojů, které e, vlastně fungují na základě takových voucherů, poukázek a snažíme se tedy podpořit ty aktivní. A to je vlastně určitý příslip financování, stáží a podobně. Snahou je, aby mladí lidé byli aktivnější na trhu práce. To je nástroj, který jsme tedy také zavedli v naší eh, reformě zprávy služeb zaměstnanosti se snažíme také vytvářet profil určitých podpůrných schémat. Ty naše eh, útvary jsou decentralizované, ty služby zaměstnanosti, a e, jsou vlastně kontrolovány a monitorovány také našimi sociálními partnery. Máme vlastně rady pro zaměstnanost, kde jsou zastoupeny nevládní organizace, sociální partneři, kteří mohou takto provádět e, nebo pomáhat při provádění těch politik. Další klíčový aspekt podpory to jsou vlastně takové konkurzy, soutěže. E, to je nástroj, který by měl být financován na národní i regionální úrovni. A mělo by se to dotknout eh, i třeba těch, kteří vypadli z vzdělávacího systému, kteří vypadli z trhu práce. Chtěli bychom těmto lidem takto pomoci eh, se vrátit na trh práce když se vlastně navrhují takovéto soutěže, tak jsou vlastně takové výbory pro předvýběr, tam budou i zástupci eh, odborů, zaměstnavatelských svazů a tyto instituce vlastně stanoví priority pro tyto eh, soutěže, ale zároveň se budou moci těch soutěží aktivně zúčastnit. Teď ještě pár slov o jedné organizaci, která je naším strategickým partnerem. A to jsou právě ty dobrovolné pracovní sbory. To je taková eh, specializovaná eh, jednotka, velice propracovaná, má tam vlastně zhruba 4 tisíce nějakých strukturálních jednotek a tyto Eh, sbory vlastně se opírají o regionální dobrovolné eh, schéma i ve spolupráci s policií, se sociálními pracovníky a snažíme se v rámci toho zaměřovat na ty nejohroženější, nejzranitelnější mladé lidi. A díky těmto dobrovolným pracovním sborům budeme moci vyhledat ty, kteří třeba předčasně opustili školu, nabídnout jim nějakou odbornou přípravu, ehm, tak aby mohli získat kvalifikaci ehm, třeba v nějakém učňovském oboru a chceme i zlepšit jejich profesní schopnosti tak, aby si eh, prostě poradili na trhu práce. A tady máme takovou novátorskou iniciativu, to je iniciativa na podporu Eh, vlastně vzdělávání. Tady partnerem je Národní hospodářská banka, která eh, vlastně zodpovídá za poskytování prostředků institucím, které tak, aby spolupracovaly vlastně s akademickými um, kruhy. Budou vlastně ta banka poskytovat preferenční půjčky nejenom absolventům univerzit, ale také studentům, kteří se blíží ke e, konci svého vzdělávání. A tito studenti budou moci vlastně mít nějaký podnikatelský plán, který bude v rámci tohoto programu financován. Teď máme pilotní projekt. Tento program byl pilotně spuštěn ve třech polských regionech a zatím vše jde velice hladce správným směrem. Je to skutečně velice důležité pro nás. My chceme, aby mladí lidé po jednom roce té podnikatelské činnosti potom si mohli žádat i o další půjčku na vytvoření nových pracovních míst. Takže nechceme podporovat jenom podnikání, ale chceme zároveň eh, stimulovat i akademické kruhy proto, aby i v rámci vzdělávání také se zaměřili právě na to na ty podnikatelské znalosti, tak aby i mladí lidé potom byli proaktivnější při podnikání. A odhadujeme, že do roku 2020 bychom mohli eh, takto poskytnout až 10 tisíc půjček. Je to tedy dlouhodobé schéma, dlouhodobá strategie, eh, kterou Polsko zavedlo. A v rámci tohoto režimu chceme také podporovat eh, inovace, což by mělo zlepšit propojení univerzit a podniků. Hovořil jsem o tom finančním plánu, tady to vidíte, je to zhruba přehled těch prostředků, tedy z pracovního fondu, to je zhruba 1,8 miliardy a potom 1,7 miliardy z Evropského sociálního fondu. Jedná se o prostředky, které budou využívány v letech 2014 až 2020. V letech 2014-2015 bychom chtěli uvolnit většinu prostředků a máme iniciativy, které mají přispět k získání i dalších finančních prostředků. Je to vlastně rezerva hmm. ministerstva práce a díky tomu bychom v prvním čtvrtletí měli eh, pokrýt 30 tisíc mladých lidí. Chtěl bych zdůraznit, že vedle této podpory na trhu práce eh, jsou eh, tedy reálné pracovní nabídky a my očekáváme, že díky té reformě, kterou jsme provedli v loňském roce na trhu práce, očekáváme tedy nové investice a nová pracovní místa zhruba pro 70 tisíc mladých Poláků. Také chci zdůraznit, že vedle těchto činností, které se týkají zaměstnanosti, se snažíme i o e, taková další e, ucelená opatření, která podnikáme ve spolupráci s Ministerstvem školství. Jedná se o modernizaci systému odborné přípravy, jedná se o reformy univerzitního nebo vysokoškolského vzdělávání. Chceme také vlastně sledovat kariéru absolventů. A na závěr bych ještě chtěla říci, že právě nyní se nacházíme v poslední fázi přípravy této záruky a v prosinci jsme poslali náš pán Evropské komisi. Dostali jsme od ní komentáře a v nadcházejících týdnech vlastně zašleme konečnou verzi Eh, i včetně finančního plánování a monitorování té záruky pro mladé. A v nadcházejících týdnech bychom tedy eh, chtěli aktivovat ještě další režim, eh, který se právě týká těch dobrovolných pracovních sborů. A to se zaměřuje, jak jsem říkal, na ty nejzranitelnější skupiny. Takže to je vše k našemu provádění v Polsku. Děkuji. Já, vielen Dank. Já vám velice děkuji. Jistě budeme mít na vás ještě celou řadu otázek, ale myslím, že to je velice dobře propracované. A nyní má slovo Marie Christine van Bokestal. Madame la présidente. Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěla sama řídit eh, tuto prezentaci, kterou za chvíli uvidíte. Vzhledem k tomu, že máme málo času a budu eh, toto, ten orgán Forem, veřejnou službu pro zaměstnanost ve Valonsku, velmi stručně vám prezentovat a řeknu vám, jak to vypadá s nezaměstnaností v Valonsku, jakou záruku pro mládež tam praktikujeme. Je to důležité, protože komise vydala doporučení a já anticipuji. Jedno doporučení se týkalo více koherence a koordinace mezi jednotlivými politikami pro zaměstnanost a vzdělávání. Belgie je zemí, kde institucionální systém těžko zabezpečuje tuto koherenci. Máme různá ministerstva, různé institucionální orgány a nedávno to bylo svěřeno takzvaným společenstvím, komunitám, pokud jde o politiku zaměstnanosti v rámci poslední institucionální ústavní pardon, reformy a vše je integrálně přeneseno do regionu tato realita opodstatňuje, že ta koordinace se těžko prosazuje, ale v každém případě se zmíním ovšem. Máme tři regiony, tři veřejné služby v Valonsku, máme forem 4300 zaměstnanců, je to rozděleno na 11 regionálních ředitelství, bude se to reformovat, budeme mít čtyři velká teritoria, to je důležité pro mladé, protože uh, my dobře budeme to identifikovat a zjistíme také, jaké jsou sociálně-ekonomické reality na našem valonském teritoriu. Máme také 25 eh, středisek pro kompetence a 32 středisek pro odborné vzdělávání pro dospělé včetně tyto, eh, tato střediska pro kompetence jsou eh, velmi dobrým partnerem, mají školicí střediska a je to důležité pro vzdělávání mladých. Eh, pokud jde o orientace vzdělávání, tak to jsou orgány, které neustále dělají vyhodnocení pracovního trhu a zaměstnanosti a neustále uh, vydáváme doporučení v oblasti vzdělávání. Pokud jde o doprovodná opatření, tak eh, valonský ministr pro zaměstnanost zavedl doprovodná opatření, která jsou zosobněna, individualizovaná za poslední dva roky. Znamená to, a říkám to velmi skromně, tak my jsme se snažili anticipovat záruku pro mládež, to jest, jakmile žadatel o práci po absolvování nějaké školy se registruje, tak ho doprovázíme se, že nedokončil školní vzdělání a nemá není absolvent vysoké školy, tak se s ním setkáváme obvykle v období dvou měsíců tyto doprov, tato doprovodná opatření a pohovory vedeme nejméně po dobu jednoho roku. Dále máme partnery, které jsou buď z veřejné či soukromé sféry. Když eh, školíme žadatele o práci, tak máme ta odborná střediska a týká se to všech profesí, všech uh, nosních odvětví v Lonsku. Hovořila jsem, budu na konci přednášky hovořit také o vytváření pracovních míst, o tom se hovořilo. Tady vidíte mapku. V Lonska máme 25 eh, sektorových středisek. Dále jsme zavedli v rámci reformy jednoho referenta pro zaměstnavatele který umožní každému zaměstnavateli se obracet na náš forem, kdykoliv má nějakou potřebu, buď nabídka o práci, nebo když se jedná o špatně napsané pracovní nabídky. My se snažíme zaměstnavatelům pomáhat a sledujeme to a také radíme zaměstnavatelům všem, kteří potřebují pomoc eh, v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Máme, jak to vidíte na slajdu, pomáháme velkému množství žadatelů. Máme teda 225 228 pracovních nabídek a především se to řeší přes webové stránky a SMS-kama. Pokud jde o forem, máme také ambici, abychom dělali eh, dobrou identifikaci pracovního trhu. Končíme také studií, pokud jde o budoucí profese a řemesla. Některá chybí, ten X na pracovní trhu, některá odvětví chybí, ale myslím si, že všechny pro, pro, programy, vzdělávací programy nejsou dostatečně proaktivní, prospektivní, proto se obracíme na kolegy z školství, aby si uvědomili, že existují nová, nové profese, my jsme identifikovali asi 300, a 25 jsou opravdu úplně nové profese a chceme sdílet eh, se školství se zaměstnanci ze školství eh, tyto ambice. Máme tři pracovní trhy ve Valonsku. Je to zranitelný trh a liší se od té vlámské části Belgie a máme tam velkou míru nezaměstnanosti mladých lidí. Dobrá zpráva je to, to je ten dolní odstaveček, že míra nezaměstnanosti mladých lidí se snižuje od července 2013 do února 2014. U nás ve Foremu vidíme první výsledky individuálních opatření pro mladé, které jsou zavedeny za poslední dva roky. Je to trochu dlouhé, ale podívejme se na kvalitativní parametry, co charakterizuje mladé lidi z Valonska jsou málo kvalifikováni a vidíme, že po odchodu ze školního zařízení, tak po půl roce nemají ještě žádnou práci a pořád to narůstá. Tady jsme identifikovali problém kvalifikace, ale také kompetencí. Co to znamená? Všeobecné kompetence, ale také základní schopnosti a navazovat dobré kontakty. Uh, nejlepší odvětví eh, a nejlepší diplomy je maturita, učňovské diplomy, master. To jsou všechno systémy, které začlenují do výuky také praktické stáže v podnicích eh, a tím pádem na pracovní trhu jsou velmi dobře začlenitelní. Máme také některé další sektory, hotely, stravovací eh, systémy a tak dále, obě vědecké obory, technické, administrativní služby a tak dále. Eh, vše vyhodnocujeme a komise chce, abychom identifikovali díky NET eh, vidíme, že ve Valonsku ten průměr Bruselu je vyšší než eh, celobelgický a myslím, že všichni souhlasíte s tím, že eh, za touto etiketou nic eh, vězí následující problém. Jak budou tito lidé zapojeni a někteří mladí jsou ubytováni ještě doma a nepotřebují tolik věcí pomoci, ale na druhé straně máte populaci, která je zranitelná, jsou eh, eh, negramotní téměř eh, a také máme jednoho partnera, který, se kterým spolupracujeme, pokud jde o mladé lidi z imigrace, nemají dobré sociální základy. Výzva, která před námi stojí, a proto chceme zavést politiku zaměstnanosti. Jsou to přímé pomoci, finanční pomoci, nepřímé, to znamená, že dáme jim k dispozici nějaké odborné vzdělávací programy, ať už jsou veřejné či soukromé, pak máme pilotní experimenty, plán Marshall, tam jsou soustředěny veřejné prostředky a abychom podpořili potenciální rozvoj regionu záruka pro, žene, pro mládež, to je ten poslední bod, což je novinka a zajímavá novinka. E, tady máte popis Evropské iniciativy pro podporu, ale to už zde bylo uvedeno několikrát. Znáte, jak to funguje ve Valonsku, co to znamená na finančním poli. Tři zóny jsou dočeny, Provence, Lutychu, Eno a Brusel. Lutych eh, ta, to je provincie, kde míra nezaměstnaných dosáhla 25%, 120 milionů eur bude věnováno, z toho dvě třetiny z Evropské unie, jedna třetina z regionu Valonsko. Pokud jde o akční plán jaký jsme si zvolili. Pokud jde o neformální plán, my jsme se snažili velmi rychle vyhovět požadavkům komise minulé pololetí. Vybudovali jsme akční plán a chceme velmi rychle ho zavést. Valonská vláda to schválila, máme také již předběžné financování schváleno na roky 14 a 15 a dále z dalších důvodů týkajících se administrativních problémů či politických problémů valonská vláda se rozhodla, jakož i další členské státy, zapojit eh, záruku pro mládež do dalších eh, evropských plánů. Je to dobré, pokud jde o koherenci, ale vzhledem tomu, že ten postup je komplikovaný, tak jsme trochu opožděni. Je třeba koordinovat eh, projekty, a budeme se snažit to zrychlit. Toto je schematický akční plán ve Valonsku. Musíme se dostat k závěru. Já se domnívám, že z vaší přednášky dobře vyplynulo, co se dělá ve Valonsku a poslední čísla jsme od vás obdrželi písemně. S vaší přednáškou jsme již strávili 12 minut a musíme dát ještě slovo paní Esposito a ještě koles, kolegové. Vždycky, když je e, řečník poslední, tak on musí rychle mluvit, aby to opoždění z předřečníků vyřešil. Jak jsem e, řekla, snažíme se to dělat chronologicky, dát důraz na ty nové věci, za A budeme se snažit zavést, pokud jde o veřejnou službu v oblasti zaměstnanosti, dobré studie, budeme spolupracovat s novými partnery, a jsou to zástupci z oblasti mládeže a my neznáme tyto partnery, ale určitě se otevřou nové dveře pokud jde o kategorii mládeže, která se příliš o zaměstnanost nezabývá, to už jsem řekla, individuálních doprovodných opatření a budeme se snažit tato doprovodná opatření ještě více individualizovat a budeme také vzdělávat poradce ve foremu, kteří chápou jazyk mladých lidí a umí s nimi komunikovat díky různým nástrojům. Také budeme rozvíjet jejich kompetence, protože jsem řekla, že máme málo kvalifikovaných mladých lidí, čili máme celou sadu nástrojů, kompetencí. Mladí lidé, kteří nemají kvalifikaci, to je těžké pak je identifikovat, takže musíme vytvořit nějakou celou dráhu. A poslední bod je velice důležitý, protože musíme čím dál tím více pracovat na soft skills protože díky tomu, když získají mladí, mají mezery ve vzdělávání, nemohou nastoupit na pracoviště. A musíme také posílit vztahy s, podnika, s podniky a v rámci naší, našeho mandátu budeme dělat alternativní stáže pro mladé lidi mezi 18 a 25. Dobře, děkuji vám, paní von Bockenstal. A teď se dostává ke slovu poslední vystupující paní Tatiana Esposito, která nám něco řekne o e, zkušenostech a o provádění v Itálii. Prosím, máte slovo. La Presidente, alle due viceprezidenti per questo invito. Já vám velice děkuji Děkuji paní místo předsedkyně za pozvání, že se dnes mohu zúčastnit tohoto slyšení a vystoupit zde. Udělám, co bude možné, abych zkrátila příspěvek na méně než 10 minut, ale také s radostí odpovím na vaše otázky. Jistě je nám jasné, že rozlišujeme mezi zárukou eh, pro mládež a mezi iniciativou pro zaměstnanost mladých lidí, ale přesto jsou oba prvky propojené. Jak již eh, říkala úvodem eh, paní Elizabeth morin A je třeba tak trochu přidat plyn při iniciativě pro zaměstnanost mládeže. A je to tak trochu určitá skládačka. Tady máme tuto iniciativu, kterou znáte a v národní legislativě Itálie již e, máme od roku 2002 určitou záruku pro mládež, i když se tato záruka zaměřovala výlučně na Eh, mladé eh, lidi, kteří byli registrováni, to znamená takzvaní nic, kteří byli bez práce a vzdělání. Ale musíme také přiznat, že to úplně dobře nefungovalo. Nepodařilo se nám eh, dost dobře uplatňovat tento zákon. Nevznikl také žádný homogenní systém. Nezaj Nezajistili jsme žádné monitorování a vyhodnocení této záruky, takže záruka pro mládež a iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých jsou eh, velkou výzvou, ale také šancí, abychom odstranili problémy, kterým jsme čelili v minulosti. A chtěla bych říct, jak chceme postupovat, také eh, se zmínit o tom, na kterou cílovou skupinu se zaměřujeme. Jsou to dvě skupiny, jsou to eh, mladí lidé, kteří se hlásí na úřadech práce, jsou registrovaní nezaměstnanosti, zaměstnaní a potom mladí lidé, kteří nejsou nikde registrováni, když hledají práci, možná ji nehledají tak aktivně, ale jsou v každém případě ochotni přijmout nějakou práci a to jsme ještě rozdělili podle dosaženého vzdělání mladých lidí. A nyní se snažíme podchytit obě kategorie mladých lidí. A teď eh, několik eh, čísel na ilustraci, je to zde zobrazeno, modrá část jsou mladí lidé, kteří nedosáhli žádné kvalifikace a nejsou aktivní. Červená část těchto sloupečků jsou ti mladí lidé, kteří mají nějaké vzdělání, nějakou kvalifikaci. Vlevo skupina 15 až 24 let, vpravo 15 až 29 let. Tato skupina je přirozeně mnohem větší a pokud se podíváme na čísla, a mohu také hned říci, že jsme rozšířili tuto e, věkovou skupinu 15 až 29 e, let a myslím, že to i odpovídá náladě, e, která zavládla i při dnešní diskuzi. V každém případě je to velká skupina na kterou eh, se zaměřujeme při provádění této iniciativy. Dále vidíte grafické zobrazení a rozdělení tedy po geograf- podle geografických kritérií. Eh, vlevo opět věková skupina 15 až 24 let a vpravo 15 až 29 let eh, první pilíř e, střed a sever Itálie a vpravo jich Itálie. Na jihu Itálie jsou problémy s nezaměstnaností mladých mnohem vážnější než na severu. A to se projevuje zejména mezi neaktivními mladými lidmi. Na jihu Itálie je mnohem větší podíl těch takzvaných nít než ve středu země a na severu země a Teď bych chtěla ještě ukázat, jaké prostředky eh, vynakládáme eh, na celém území. A je to značná částka. Je to příspěvek z Evropského sociálního fondu 567,5 milionů eur, asi stejná částka z iniciativy pro zaměstnanost mladých a potom vnitrostátní spolufinancování, tak jak o tom hovořil eh, pan generální ředitel, je poměrně vysoké, vyšší než v průměru, protože se pohybuje kolem 40%. To znamená, že program představoval asi 1,5 miliardy eur a jak je tato částka rozdělena, jak je koncipován tento program. Za prvé jsme eh, intenzivně pracovali na koordinaci, ta je velice důležitá nejenom mezi ministerstvy, ale i mezi jednotlivými institucemi co se týče rozdělení kompetencí, eh, k tomu je nutné přihlížet. Vedli jsme velice obtížná vyjednávání a konzultace mezi jednotlivými ministerstvy, eh, centry jednotlivých eh, regionů a dohodli jsme se na národním operačním eh, programu, který vychází ze záruky pro mládež i z iniciativy pro zaměstnanost mladých. Jednotlivé regiony, které jsou eh, odpovědné za aktivní politiku zaměstnanosti, Regiony musí potom provádět aktivity Národního operačního programu. To jsou prostředníci a tyto organizace mohou disponovat vysokým podílem prostředků. Je to 1,4 milionů eur zůstává pro centrální vládu a ty se potom rozdělují dvěma směry na posílení a podporu úřadu práce to je velice důležitý bod, zpráva služeb zaměstnanosti. A ta druhá část je určená pro aktivity, které se realizují v rámci e, národního systému vzdělávání. Na tomto diagramu vidíte zobrazení různých procesů a aktivit, které chceme uskutečňovat. Co se týče registrovaných eh, nezaměstnaných, eh, to je situace docela jednoduchá. Hlásí se na úřadu práce a eh, potom následuje celá řada opatření, poradenství, uzavírá se eh, určitá dohoda mezi úřadem práce a nezaměstnaným mladým člověkem, který eh, obdrží různé nabídky, eh, také civilní služba, nabídka učení nebo nabídka pracovního místa, ale Chtěla bych ještě něco říci k praxi, eh, ke stážím. Komise řekla, že je trochu zklamaná, jak se členské státy postavily k tomuto doporučení. A já bych chtěla říci, že Itálie tolik neváhala eh, jako ostatní členské státy. Naopak projevila velký zájem. To neznamená, že by byla situace ve všech členských státech stejná. Dále eh, podporujeme samozřejmě osoby samostatně výdělečně činné a důležitým komplexem eh, je to, co bylo zobrazeno zeleně. Eh, chceme podchytit i ty, kteří se nehlásí jako nezaměstnané jsou to ti, co předčasně ukončili vzdělávání. Použili jsme pojem capture. Chceme je opravdu podchytit, zachytit a vytvořili jsme takzvaný koutek pro mládež v vzdělávacím systému spolu s mládežnickými organizacemi na národní úrovni. To je velice důležitá přípravná fáze tohoto plánu. Chceme nejprve zkoumat možnost, zda ti, co předčasně ukončili vzdělávání, se mohou zase zapojit do vzdělávacího procesu a ve druhé fázi chceme eh, odkázat tyto mladé lidi na příslušná pracoviště. Tady máme uvedeno několik eh, zásad, které jsme při provádění tohoto plánu respektovali. Za prvé, vytvořili jsme celý tento plán, abychom veškeré služby pokud možno zjednodušili, abychom také mohli hodnotit tyto eh, služby a Kromě toho máme ještě dosti rozvinutý systém po prvé fázi eh, s poradenstvím a orientací eh, rozdělujeme nezaměstnané do eh, kategorií, které řím se dá s nás zprostředkovat práce nebo méně snadno. A usilujeme tedy o cílený přístup. Subsidiarita je samozřejmě velice důležitým tématem. Stanovili jsme eh, cíle z hlediska eh, eh, výdajů a jejich efektivity. Pokud by byly nějaké problémy s dosažením těchto cílů, potom může zpráva ještě navíc zasáhnout a podpořit průběh prací. A mám ještě jednu připomínku k časovému plánu včera 31. března. Jsme e, předali své plány, doufáme, že byl zaslán tento národní operační program Evropské komisi k prvému posouzení a v Dubnu podepíšeme dohody se zástupci regionů a 1. E, května bychom to měli úplně zahájit. Já vám děkuji za tento hezký náhled do italských plánů. Řekněme to takto, ještě nebyly uskutečněny, ještě si budeme muset e, na jejich uskutečení počkat. Dvě kolegyně se ještě přihlásily o slovo ale teďka máme problém. E, paní Jedřijevskou znám, ale paní Skrdlevskou e, Skvěle, Já přece jenom e, tedy pocházím z Porůří, paní Skrdlevská. Já spolně s koležankou si něm. Děkuji, paní předsedající. Ano, spolu s paní Jestřevskou eh, eh, ta naše jména eh, jsou trochu složité na vyslovování, ale docela jste si poradila. Já jsem členkou výboru pro zaměstnanost a jsem velmi ráda, že dnes se zabýváme prováděním eh, iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Byla jsem také zpravodajkou pro boj s nezaměstnaností mladých, takže jsem velmi ráda, že to, co dřív bylo jenom na papíře v formě dokumentů, se postupně v členských státech začíná provádět. Jeden z návrhů, který se objevil i ve zprávě výboru pro zaměstnanost, byla otázka rozšiřování záruky pro mladé i na lidi až do 30 let. A já jsem rozhodně pro takové řešení. A chtěla bych eh, se tedy zeptat našich eh, eh, panelistů, například pana tajemníka Meciny, jak by on se na to díval, zvláště v kontextu zkušeností polské vlády. Jak vidíte tento návrh že by se to týkalo lidí až do 30 let věku, že by se mohli účastnit tohoto schématu. Myslím si, že to je dobrý návrh, i když Evropská komise je jiného názoru. Děkuji. Hned na otázky odpovíme. Teď má slovo Jan Kozlovský. A tím uzavírám seznam řečníků. Děkuji mnohokrát paní eh, předsedkyně. Já bych eh, chtěla říci, že podporuji podnikání, musíme rozvíjet podnikání, eh, aby, tak, aby vznikaly nové podniky, kdykoliv je to možné. A ta myšlenka, kterou tady prezentoval polský zástupce, je podle mě velmi dobrá. Hovořil o studentech, kteří vlastně předloží nějaký podnikatelský plán, to je opravdu skvělý nápad. Máme pilotní projekt a já mám otázku, můžete již nyní říci, které univerzity eh, jestli to jsou třeba ekonomické univerzity nebo technické univerzity, jestli se na tom nejvíc eh, účastní a kdo hodnotí ty podnikatelské plány, ti lidé z univerzit nebo lidé z podnikatelského světa a víte, jaké procento těchto podniků přežije na trhu? Ano, děkuji. E, to si e, <clears throat> nepolští kolegové mohli vyřešit i doma, položili tedy otázku na adresu ministerstva, ale dobře, můžete krátce na to odpovědět a Sidonie dostane závěrem e, ještě čas pro závěrečné eh, připomínky, protože předsedající se vzdává možnosti vystoupit. U nás, za nás je to paní Sidonie. Prosím. Děkuji. Chtěl bych eh, říci několik slov. Chtěl bych říci, že od samého začátku eh, tvrdila polská vláda, že tento systém je velice důležitý i pro osoby do 30 let věku. A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 Takový to kompromis by to neměl podkopat, když jde o záruku, eh, pokud to má být do 25 let. Přesto doufám, jak jsem říkala v rámci svého příspěvku, ten náš plán záruky zahrnuje i některé aktivity pro lidé do 30 let věku. máme některé programy, které zahrnují i tyto věkové skupiny. Co se týče podnikání, tak bych chtěla říci, že jsme byli velice aktivní na trhu práce. Eh, my se velice zaměřujeme na podnikání, a máme eh, granty a eh, finanční podpory pro zakládání nových podniků, pro startupy, různé nástroje, půjčky, které přinášejí lepší výsledky. Je to pro nás nesmírně důležité. Sice eh, jsme tady nenalezli žádné konečné řešení, ale ve spolupráci s finančními eh, ústavy a akademickými instituty bychom chtěli rozvíjet eh, určitá partnerství s podniky, s podnikateli a již vznikají místní partnerství podnikatele, nabízejí mladým lidem Eh, podmínky, finanční poradenství, podporu startupu, určitě Eh, pobídky v rámci kooperace a tato partnerství jsou opravdu velice důležitá pro ty, kteří začínají podnikat. Já souhlasím s tím, že eh, tato podpora v, přináší dlouhodobé efekty. Děkuji vám dobře, děkuji. Chtěla by na to zareagovat eh, ještě komise. Ano, jako Paní eh, ředitelka, paní Sukova Toševa, prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji mnohokrát. Jménem komise pro mě byly zajímavé i prezentace členských států a chci říci, že tady jsou věci, které si určitě tedy odnesu jako poznatek. Jednak tedy E, členské státy velice brzo se seznámí s dokumentem příští týden, kde se zkoum, zabýváme právě prováděním těchto programů. E, hovořilo se tady o efektivitě výdajů na iniciativu a udržitelnosti pracovních míst, která jsou vytvářena. Na to bychom se chtěli soustředit. Nechceme aby ty výdaje prostě znamenaly, že mladí lidé získají práci na 6-8 měsíců a pak se zase zapojí do té skupiny nezaměstnaných. I v návaznosti na prezentaci pana Mecinu, Meciny a dalších kolegů, oni hodně hovořili o podnikání. A podnikání skutečně bychom měli podporovat u mladých lidí už na škole, ne až potom, co ze školy odejdou. Také je třeba připomenout, že jsme byli kritizováni, protože nemáme řádné zprávy ohledně toho, co jsme dělali v rámci programového období 2007 až 2013 a proto v novém nařízení o ESF máme společné ukazatele výsledků, které umožní komisi, aby podávala pravidelně uh, parlamentu a rádě eh, zprávy o tom, jak Evropský sociální fond na evropské úrovni přispěl pomocí ukazatelů. A první takováto zpráva o iniciativě by měla být předložena na počátku roku 2015. Víme, že jsou všichni nedočkaví na ty výsledky, ale uh, Eh, bohužel eh, zatím to ještě tak nepokročilo v členských státech, ale na jaře 2015 snad už budeme mít dost údajů pro informování. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Doufám, že výbor pro zaměstnanost nás v roce 2015 také pozve až budete o tom informovat výbor pro zaměstnanost, abychom tedy mohli sledovat, co se děje s prostředky z rozpočtu. A nyní závěrem má slovo Sidonia. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří vystupovali i co položili otázky. Já si myslím, že je to eh, z pohledy zaměstnanosti, z pohledy eh, rozpočtu eh, kritické zvažování, co se dělá v parlamentu a i v jednotlivých státech. Myslím, že tento feedback, to zpětná vazba komunikace jsou velice důležité. Nechtěla bych to zhrnovat, protože nemáme dost času, ale věřím, že bude nějaká možnost vám eh, poslat dokumenty pro ty, kteří tu byli nebo se nemohli zúčastnit, abyste měli k dispozici tento materiál. Ale co jsem si odnesla z eh, prezentace několika řečníků, co mě překvapilo, je ten obrovský dopad iniciativy na podporu zaměstnanosti eh, eh, mladých na vnitrostátní službu zaměstnanosti. Jaká je to výzva, jaký je to impuls, aby se jejich činnost zlepšila. To mi ukazuje, jak Evropská spolupráce eh, umožňuje si vyměňovat osvědčené postupy a jak eh, lépe postupovat. Tedy to je to, co jsem si odnesla z tohoto dnešního setkání. Opravdu to bylo zajímavé. Já vám velice děkuji. Myslím, že se všichni můžeme připojit k tomu, co řekla Sidonia. Děkujeme všem, co se zúčastnili, děkujeme všem, kteří vytrvali do samého konce, i když eh, se třeba nezapojili do diskuze, ale naslouchali protože příští parlament se bude s velkou jistotou zabývat eh, iniciativou pro zaměstnanost mladých. Přeji vám dobrou chuť a nashledanou.